the A-Net, your neighbor, one of those two jobs will come, one of them is 12.30, then it's the, the transplant, the legislative, it is during holiday. So, meine sehr verehrten Damen Velice vážení přítomní, přetáhli jsme už 10 minut. Tedy přesto, že tady ještě nejsme v plném počtu. Musíme začít, protože od 10.30 už máme hlasovat. Sice to není extrémně dlouhý seznám dokumentů ke hlasování, ale přesto nesmíme nabrat spoždění. Eh, Začínáme bodem 10, slyšení eh, k smlouvě TTIP a já vítám eh, kolego Movera, to je eh, představitel toho vedoucího výboru a rovněž zpravodajko paní Kastex a rovněž srdečně vítám za odborníky eh, pana Josefa Blaga, Barka, který je zde za velvyslanectví USA k Evropské unii za oblast obchodu James Kelly, který je partnerem právní společnosti White and Case v Bruselu a Dirk Vantigem, který je eh, ředitelem Eurochambers a doktor Alberto Alemano, profesor eh, Jean Monnet, eh, pro unijní záležitosti univerzity v Paříži. Ehm, my jsme se domluvili, že Nebudeme žádné zahajovací řeči vést a dávám přímo slovo panu Barkovi. Máte slovo. Děkuji, děkuji rovněž za pozvání. Eh, vítám příležitost, že se můžeme zabývat eh, názory i Spojených států týkající se regulatorní soudržnosti v rámci eh, dohody TTIP. Já jsem zde mm, se mm, jednoduchým poselstvím. Pro USA ta regulatorní koherentnost znamená, že se zavážeme, mm, abychom mm, dodržovali správné regulatorní postupy, které budou zakořeněny v transparentnosti, zodpovědnosti a v veřejné kontrole. Já se zde vynasnažím vysvětlit, jak jsou tyto koncepty pojímány a jak se vyvinuly v USA a rovněž budu se zabývat otázkou právě transparentnosti, zodpovědnosti a práva na účast veřejnosti v rámci amerického regulatorního systému. Není mým záměrem uh, snažit se přemluvit Evropskou unii, aby kopírovala americké postupy. Spíše jde o to, že v USA se objevily určité výzvy a otázky, které jsme se snažili vyřešit v tom smyslu, že jsme zajistili, že tyto koncepty jsou nyní samotným základem našeho eh, regulatorního systému. Doufám, že lepší pochopení toho, jak se pracuje s těmito pojmy v USA, pomohou vám probírat eh, právě záležitost regulatorní soudržnosti soudržnosti a implementace unijního práva v kontextu TTIP. Ve 30. letech, když ve Spojených státech vládla veliká krize, prezident Roosevelt zavedl celou sérii politik, kterou my všichni známe pod názvem New Deal, nový úděl a tyto politiky eh, významným způsobem rozšířily eh, jednak pravomoci regulátoru, aby stabilizovali hospodářství, regulovali trhy a zároveň poskytli finanční zabezpečení jednotlivcům. Tato opatření znamenala obrovskou moc eh, pro nevolené státní úředníky eh, a eh, objevily se otázky toho, jak jednak legislátoři a jednak soudnictví mohou se vypořádat s tím, že vlastně státní úředník nepodléhá e, kontrole a jak mohou zainteresované strany se účastnit v tom regulatorním procesu a jak zajistíme, že vše bude transparentní. Nebylo to vždy jednoduché ani snadné najít správné odpovědi a někdy se zdálo, že dochází k obrovskému pnutí mezi exekutivou, soudy, kongresem a zainteresovanými stranami. Avšak eh, s časem a díky judikatuře, díky práci legislátorů a exekutivním příkazům ze strany prezidenta se podařilo um, vybrousit eh, určitý obecný přístup a díky tomu máme nyní regulační rámec, který akceptují eh, všechny eh, složky. Nejedná se o černou skřínku. Jedná se o proces, kde regulátor musí brát v úvahu názory zainteresovaných stran, zdůvodňovat svá rozhodnutí i způsob uvažování, než přistoupí ke konečnému tomu rozhodnutí. Díky tomu se USA staly globálním lídrem v oblasti inovací a přitahují zahraniční investice. Seznámit vás s celým regulatorním rámcem by zabralo příliš mnoho času, ale rád bych si vzal pět minut, abych vám to vysvětlil na příkladu, alespoň v těch obecných rysech. Nevím, zda jste schopni přečíst eh, tuto průsvitku, ale tady vidíte obecný přehled všech kroků, eh, které obsahuje jakékoliv nastavování pravidel. Kongres tedy má výhradní nárok zahájit eh, a rovněž odhlasovat zákony, Máme zde určitý regulační rámec, kterému se pak říká pravidla, eh, tak, aby mohly být ty zákony eh, uváděny do praxe. Jakmile je nějaký zákon odhlasován, tak relevantní regulatorní agentura eh, přistoupí k následujícím záležitostem. V závislosti na tématu a času eh, nejdříve konzultují se zainteresovanými stranami, eh, pak mají první návrh, pak eh, se to s ostatními skonzultuje, pak se to zveřejní, eh, pak se ty komentáře ze strany veřejnosti eh, zapracují, pak se znovu při druhá verze zveřejní, znovu se to skonzultuje s agenturami, vysvětlí se uvažování, které Eh, zdůvodňuje tyto kroky, pak to ještě vše podléhá soudní kontrole a vše se takto odsouhlasí. Zde vidíte, i když možná trochu obtížně, ilustraci eh, toho, jak to vypadá z pohledu takzvané Notice of Proposed Rulemaking, čili toho oznámení, že chceme zavést nějaký předpisový rámec. Je to zcela základním eh, stavebním kamenem a liší se to v tomto ohledu od toho, jak to vypadá v Evropské unii. Poté, co agentura mm, má schválené to, že přijde s novými předpisy, tak musí zveřejnit eh, právě něco takového a tam je jednak preambule, která zdůvodňuje důvod pro tyto eh, předpisy prováděcí a eh, podporu, které se těší, eh, pak vysvětlení logického uvažování a rovněž i případné vědecké poznatky, návrh eh, textu předběžný a pokud je to významné i z hospodářského hlediska, tak i dopadovou studii a jiné vědecké analýzy, které si regulátor vyžádal. E, tyto všechny informace jsou zveřejněny na internetu a jsou dostupné v podstatě celému světu. Regulátor eh, si pak vyžádá komentáře od všech zainteresovaných stran. I tyto eh, připomínky jsou zveřejněny eh, s výhradou případných důvěrných informací. Vše je uspořádáno tak, že se nejedná o pouhou formalitu. Poté se zveřejní ta finální verze, celý dokument a tam máme jednak tam, tu notifikaci, jednak dopadovou studii, eh, komentáře ze strany veřejnosti, kromě těch důvěrných, eh, doprovodné studie a analýzy, eh, popis, tedy zápisy se schůzí zainteresovaných stran, vysvětlení pro logiku toho, zda něco bylo zapracováno či ne a Eh, konečný text. Kongres se pak zabývá tím regulatorním rámcem. Vzácně se to stane, že dokonce i s ní nesouhlasí a zainteresované strany mají právo napadnout určité prvky eh, tohoto rámce u soudu, pokud se jedná o něco, co považují za své volné, nepředvídatelné nebo mimo rozsah působností a eh, vše se um, registruje pokud regulátor není schopen své rozhodnutí zdůvodnit, e, soudy mo, jsou schopny a, mo, a i to dělají finální pravidla zneplatnit. Regulátor se může i soukromně sejít se zainteresovanými stranami, čili firmami, nevládními organizacemi, aby se lépe informovali, ale nemohou se soukromně dohodnout na ne, na schůzi, z níž se nedělá oficiální zápis a udělat z toho základ pro eh, předpisy. Eh, proto je to vše transparentní. Závěrem. USA se zájmem sleduje vývoj eh, unijní tvorby práva a předpisových rámců, protože chceme, aby naším partnerem byla silná Evropská unie a ta síla může pramenit pouze z toho, že jsou příslušným způsobem reprezentovány zájmy evropských občanů. Dalším důvodem je, že um, američtí um, podnikatelé aktivně působí v Evropě, obchodují, jsou to miliardy miliardy eur a to znamená, že v Evropě dochází ke tvorbě milionu pracovních míst. Americké zainteresované strany, zejména malé střední podniky, vládě jasně signalizují, že větší investice v Evropě si vyžadují regulatorní rámec, který je transparentnější, otevřenější všem um, subjektům, um, metodičtější v tom, jak přijímá připomínky připomínky a komentáře a e, vyžaduje, aby jakákoliv rozhodnutí byla zakotvena ve vědní analýze. V rámci TTIPu e, se nesnažíme si získat nějaký zvláštní status. Z historického pohledu oceňujeme, že samozřejmě každé vyjednávání může e, provázet určité napětí, ale myslíme si, že speciální status pro určité kategorie zainteresovaných stran je nefér a vlastně e, vždy e, k, e, je nevýhodný. My bychom si přáli, aby vše bylo transparentnější vůči všem, vše bylo přístupné účasti všech a aby všichni se chovali odpovědně vůči všem Sice je možné řešit nějaká napětí více rozpůsoby, ale jakékoliv řešení musí být univerzální, stižádostivé, trvale udržitelné a e, takto chceme dospět k dohodě TTIP a e, proto se snažíme dosáhnout významného pokroku a e, regulatorní soudržnosti. Srdečné díky a nyní pan Kilik Eh, máte slovo. Děkuji. DTIP je dohoda o volném obchodu, jejíž zaměření jde nad liberalizaci celních poplatků a naše vnímání TTIPu je skutečně redukovat a eliminovat překážky obchodu. A celní poplatky jsou již velmi nízké. Výjimka je zemědělství, kde třeba další kroku pro snížení cel a největší zisk pro podnikatele a firmy na obou stranách Atlantiku přijde ze snížení regulačních překážek a to je priorita pro dohodu TTIP. A to nabízí možnost pro podniky na obou stranách Atlantiku. Může to být impulzem pro řešení technických problémů, které existují po řadu let. A myslím, že to přinese výsledky pouze, pokud nalezneme systém, aby americký a evropský systém existovaly vedle sebe s uznáním vzájemných eh, silných stránek a mohli takto koexistovat. A stojí za to se podívat do minulosti a srovnat systémy USA a Evropské unie. Na obou existují důrazná pravidla a určitá kultura pro jejich prosazování. Týká se to ochrany spotřebitele, zdravotnictví, životního prostředí a pan Barbo je souhlasit, že Spojené státy nechtějí, aby spotřebitelé v Americe byli nemocní, a v Evropě také si to někdo přeje. Všichni chtějí mít bezpečné výrobky a Spojené státy nejsou mírnější v oblasti regulace. Když se podíváme na objektivní čísla, jak se prosazují příslušné normy ve kdy, kdy dochází k, k rozsáhlým zkouškám, tak to srovnání je velmi pozitivní pro Spojené státy. A my sdílíme stejný cíl a stejný závazek, co se týče prosazování těchto norem. Já bych se odrazil od jedno vyjádření pana Marka potřeba transparentnosti. Myslím, že je velmi důležité, aby názory odborných agentur převážely v oblasti regulace. Nemělo by docházet k politickému rozhodování, ale ty výsledky měly být opřené o vědu a to rozhodování musí být transparentní. My jsme viděli příklady minulosti, kdy v Evropě odborná agentura schválila určitý produkt a tento produkt přesto nemohl vyrábět. Podle mého názoru, jako příslušník americké právní kanceláře zde, která se zabývá evropským právem, je rozhodné zde evropské právo, měli bychom se s tím smířit v oblasti TTIPu. Pokud jde o vztahy s prvními státy, je správné říci, že existují rozdíly, pokud jde o zásadu obezřetnosti. Spojené státy se drží přístupu založeném na vědě, podle toho, co zde řekl pan Berg. Evropská unie často se drží stejného přístupu, ale v některých případech uplatňujeme uh, zásadu obezřetnosti na základě ohrožení a ne konkrétního rizika. Potenciální ohrožení a nikoli čistě vědecké vyhodnocení. A to vyvolává obavu u amerických eh, firm působících v Evropě. Nejen proto, že je to spíše založené na médiích a ne na vědě, a také kvůli nekonzistentnosti co se týče uplatnění zásady obezřetnosti, kde, která se požívá někde, ale ne všude. Příklad výrobku, který byste mohl zakázat, je, jsou mikrovlny. Když se podíváte na film American Hustle, tak je scéna, kdy, kdy eh, Jennifer Lauren říká, že mikrovlnka je skutečně nebezpečná a lidé tomu věří. Tedy víme, že věda toto netvrdí a v dohodě TTIP je důležité se posunout k metodice opřené o vědu i v Evropě. A dobrá zpráva je, že existuje jednoduché řešení. Když se podíváme na sdělení komise o zásadě e- obeřetnosti, co tam je skutečně uvedeno, když se podíváme na to sdělení z roku 2001, tak uplatňuje vědecký přístup. A problém je v tom, že jsme toto neuplatňovali tak přísně, jak jsme měli v Evropě. Takže já bych navrhoval, aby e, co nejkrotější, nejkonkrétnější pokroku typu, ty typu by měl být vzájemné uznávání. Spíše než se vzájemně poučovat o regulaci, protože to oba dělají dobře, EU e a Spojené státy by měli změnit svůj přístup a přiznat si, že sdílejí stejné zásady a stejné cíle, pokud je o regulaci. A měli by se snažit také v široké míře uznat Eh, vzájemně bezpečnost svých výrobků a svůj regulační systém. A kombinace by měla znamenat, že spotřebitelé si vyberou, který chtějí eh, produkci vyberou na základě označování a lidé budou vědět eh, maximum o příslušných výrobcích. A možná je na čase si klást otázku, pokud vzájemné uznávání funguje v EU a to je jedna z největších eh, silných stránek Evropské unie. Proč nemůže fungovat mezi EU a Spojenými státy? Harmonizace norem je chvalihodný cíl, ale evropské eh, zkušenosti ukazují, že to bude trvat velmi dlouho a bude to velmi složité. Existují výbory, kde působí experti po desetiletí. Vzájemné uznávání je eh, mnohem rychlejší řešení, které přináší hospodářský užitek mnohem rychleji nejen pro podniky, ale také pro vlády pokud jde o poskytování efektivity, kde nemáme dvojí inspekci, ale jednu inspekci, která pokrývá určitou oblast. A časem také zjistíme konvergenci regulačních procesů na základě vědy. Jak už jsem řekl, vnitřní trh EU je nejlepším příkladem toho, co vzájemné uznávání dokáže poskytnout. Řádně označený výrobek může být prodávaný v jiném členském státě, až na výjimky. A ty výjimky jsou přísně střeženy komisí a podle judikatury je těchto překážek poměrně málo pro vstup na trh Evropské unie. Vzájemné uznávání a ekvivalence nepovede k minimalizaci nároku, protože vycházíme z toho, že EU a Spojené státy chtějí silná efektivní pravidla, která budou jasně prosazovaná, zaručí bezpečnost pro spotřebitele. A když vycházíte z něčeho takového, tak vzájemné uznávání je mnohem eh, jasnějším cílem. A myslím, že bychom se měli eh, upřímně zamyslet nad tím, kdy průměrná míra inspekce v EU a v eh, USA je asi, se asi spíše liší v jednotlivých členských státech a proto je menší disparita mezi eh, první a poslední, mezi 28 státy a průměrem ve Spojených státech. Ale souběžně se vzájemným uznávání myslím, že můžeme mnohé získat, když označování a dobrovolný pokrok založený na trhu umožní dosahovat vyšších norem než těch norem minimálních. A toho si váží spotřebitelé v Americe i v EU tedy lačku zvedneme nad úroveň eh, vzájemného uznávání. Takže v kostce EU a USA by měly změnit své uvažování a skutečně eh, diskusy zaměřit na vzájemné uznávání. Mají odpovídající normy bezpečnosti výrobku, i když se jich dostahuje odlišně, když hovoříme o ověřování a zkušenictví. A je tu obrovský objem výhod, který to přináší. A nejasnější příklad je u léčiv. Když se podíváme na EMA e a FTA v Americe, tak eh, vlastně benchmarking probíhá eh, vzájemně a jsou to nejlepší regulátoři na světě. A, vzájemně se ovlivňují, aby zvýšili svou účinnost. Mají velmi přísné inspekce, pokud je o výrobu léku a velmi přísně kontrolují i výsledné léky. A dochází k, eh, pokud je o dvojí inspekce, tak je to vlastně pítvání času inspektorů i celých institucí. Pokud je o vzájemné uznávání, mezinárodní normy a schválené zásady by měly být součástí dohody TTIP. Pokud dojde k dohodám v rámci VTO a kodexu alimentarius, můžeme toto využít pro vzájemné uznávání. Pokud výrobek eh, je v souladu s mezinárodními normami, tak eh, skutečně by bylo velmi zvláštní to nepřijmout na obou stranách Atlantiku. Jako je to volného pohybu zboží v rámci EU a vzájemné uznávání, které překračuje mezinárodní normy. Takže tady by měly spíš platit eh, výjimečné okolnosti podle článku 30 smlouvy. A poslední věc, potřebitelé by měli mít na výběr na základě adekvátních informací a adekvátního označování. Existuje vzájemné uznávání a také volba spotřebitelů. Takže v závěru, TTIP se týká regulačních překážek a to by měl být základní důraz. I když tam, kde zůstávají celní poplatky, tak ty by měly tedy zmizet. A jde o to, aby systém přinesl bezpečné výrobky a musíme zahájit jednání z těchto východisek abychom nepoškodili občany. Každý si přeje bezpečné výrobky, ale třeba zajistit, aby veškeré rozhodování na obou březích Atlantiku bylo schváleno transparentně na základě vědeckého vyhodnocení rizika. A to vede k závěru, že bychom měli sledovat cestu vzájemného uznávání, aniž a nevyužívat mezinárodní normy tam, kde to není nutné. Mr. Kilik. Srdečné díky, pane Kiliku. A nyní je řada na pana Fantigema. Doufám, že jsem správně vyslovil jeho jméno. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Pro Eurochambers je eh, velice eh, velkou ctí eh, účastnice tohoto slyšení. A já bych začal tím, že bych poděkoval výboru Jury za to, že má tuto iniciativu a že se soustředuje na regulační aspekty jednání TTIP. Na základě eh, zpětné vazby, kterou získáváme od našich členů, což je tedy síť obchodních komor po celé Evropě, eh, Odlišnosti v normách i zákonech jsou vlastně hlavní překážkou pro efektivní přístup na trh eh, ve Spojených státech. A proto by mělo být právě toto prioritou při jednáních o TTIP. Eh, body, které jsem si připravil, možná trochu eh, mohou opakovat to, co už řekli oba řečnici eh, přede mnou, ale myslím, že to nevadí, protože to vlastně jen posiluje to sdělení, o co tady jde a jaký přístup zvolit. Vlastně jak na straně EU, tak na straně USA jsou stejné body, které jsou důležité. EU eh, e má silně vyvinutý systém, regulační systém a snaží se eh, dosáhnout stejných cílů eh, regulací Eh, v obou tedy eh, entitách. Nicméně se přesto regulace hodně liší. Zejména bych řekl, že to platí pro malé a střední podniky, eh, které představují, pro které je to velká, velký, velký náklad pro přístup na trh, pakliže se chtějí zaměřit spíše na vývoz samozřejmě, než na investice. A myslím, že tomu bychom měli věnovat obzvláštní pozornost. Víme, že v posledních letech spolupráce mezi EU a USA a jejich regulačními agenturami se výrazně zvýšila. Myslím, že došlo k dobré nastolení dobré důvěry i vytvoření dobré spolupráce v posledních letech a to je velmi dobře. Jednání TTIP je příležitostí, aby toto, tato spolupráce pokročila ještě dále v vpřed, aby byla ambicioznější a aby skutečně vytvářela rámec eh, zejména, mm, pro zejména horizontální regulatorní spolupráci eh, na co nejširší platformě je možné. Platforma by měla eh, zahrnovat mandatorní spolupráci mezi různými regulátory. Rozsah této spolupráce by měl být co nejširší. Měl by umožňovat eh, relevantní eh, procesy, které umožní takovou spolupráci a měl by umožňovat smysluplnou eh, účast různých partnerů i hospodářských subjektů. Tady je důležitá transparentnost, participativní přístup, to je obzvláště důležité. Myslíme, že by to mělo být jak ex ante, tak ex post ve všech již navržených či v budoucnu navržených Eh, předpisech, eh, aby bylo jasné, jak je to potřebné, jak je to vzájemně kompatibilní a jak užitečné eh, jsou navrhované předpisy. Je tady také odpovědnost regulátorů a také je důležitá transparentnost jejich rozhodnutí. To vše je třeba dále zvýšit. Z hlediska institucionálního také se vede řada diskusí v rámci TTIP o tom, jak vše bude eh, řízeno, monitorováno, kontrolováno. Je tady eh, tedy představa eh, Rady spolupráce. To vítáme, myslím si, že je dobré. Eh, vytvořit eh, užitečné eh, instituce, kterou by taková transatlantická rada pro investice a obchod byla. Pro zajištění dobré implementace Vzájemné uznávání, tedy když bylo zmíněno, tato dohoda by rozhodně měla být ambiciozně realizována ve všech sektorech. A když eh, regulační spolupráce v některých oblastech nemůže být eh, dosažena v této fázi vyjednávání TTIP, rozhodně by tady mělo být přechodné období. Vraťme se ještě zpět ke konkrétním obavám malých a středních eh, podniků. Eurochambers se snaží právě tuto věc zdůraznit. V daném kontextu bychom se měli snažit pochopit, jak rozvinout posouzení dopadu pro malé a střední podniky z hlediska regulační rozmanitosti. Je tady test benchmark pro malé a střední podniky. Můžeme také uvažovat o monitorovacím systému, který by například zjišťoval, Eh, jakých eh, deset eh, nejzatěžujícnějších předpisů existuje právě z hlediska malých a středních podniků. Já jako zástupce Eurochambers bych rozhodně si přál, aby došlo k zvláštnímu zaměření na dopad rozdílů v předpisech právě pro malé a střední podniky. Chambers by si přála, jak už jsem řekl, eh, aby se regulační spolupráce rozvíjela eh, spíše v oblasti streamliningu a aby se uznávaly vzájemně kompatibilní regulační postupy. To určitě otevře velké podnikatelské možnosti pro podniky včetně malých a středních podniků. Bude to vytvářet pracovní místa pro občany a e, také to zachová právo obou stran na regulaci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji srdečně. A nyní pan profesor Alberto Alemano, prosím. Eh, Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Jsem opravdu rád, že se mohu na váš výbor obrátit a podělit se o eh, pár myšlenek eh, k tomuto tématu při uplatňování ehm, evropských zákonů v rámci vyjednávání smlouvy TTIP. Nejdříve ještě pár takových vstupních pod poznámek. To, co budu prezentovat, se zakládá jak na mé akademické práci, ale rovněž na návrhu politické reformy, eh, kterou eh, Evropský parlament mi předal ke zpracování. Nejdříve krok zpátky. Eh, na začátek se budu tázat, proč, jak a co se vlastně vyjednává. Proč tedy vyjednávat se Spojenými státy? Jde o to, abychom se zbavili, omezili, případně zamezili politikám, které jsou nepotřebné za hranicemi a které tvoří překážku v odpodu. To je tedy takový výchozí bod. Netarifní překážky, čili překážky, již nejsou cly, jsou nejzávažnějším problémem a e, často sledují legitimní zájem státu, který je nastavuje, ať už z hlediska životního prostředí, prostředí, zdraví či bezpečnosti. A e, různé státy e, si vlastně mohou autonomně nastavovat určitá pravidla a i ten prováděcí předpisový rámec. S časem však zjišťujeme, že dochází k určitému mezeře mezi e, tím, co se e, nastavuje v rámci členského státu a jaký dopad to má mimo e, tento členský stát, případně v USA a mimo USA. Proto my tomu říkáme regulatorní divergence a zjišťujeme, že i to je vážnou překážkou jak v dovozu ve vývozu. Eh, vede to k eh, neefektivnímu jednání, zvyšuje to náklady brání to mezinárodnímu obchodu. No a samozřejmě, že je to eh, ku neprospěchu obou stran. Tedy to, eh, co zkratkovitě, čemu říkáme NTB, je naším nepřítelem číslo jedna a proto zdejší nynější diskuse. Jak? Jak dál? Důležité je předeslat, že e, smlouva TTIP se nevyvíjí v vzduchoprázdno. Všichni, zejména USA e, i EU, jsme členy Světové obchodní organizace a víme, že e, se o těchto celních i necelních eh, překážkách hovoří. Nejdříve tedy jsme se vypořádali s harmonizací eh, celních eh, ustanovení a jako první krok vůči netarifním bariérám se eh, zavedlo takzvané S BS. Ale k čemu to vede? K určité disciplíně, které by se měly všechny státy držet, i když se snaží um, zároveň plnit své autonomní úkoly v regulační oblasti. Státy mají jednak povinnost něco právně upravit, ale zároveň budou notifikovat příslušný výbor v rámci VTO o jakémkoliv ustanovení, které by mohlo vést k regulatorní divergenci. Další pilíř k nediskriminaci v rámci VTO je zajistit, že na rovné, na nediskriminačním základě se zachází s výrobky vnitřními i vnějšími. A nezapomínejme i na další důležitý Eh, faktor, eh, který souvisí s mezinárodní spolupráci v laboratorní oblasti. I když se snažíme nastavit něco eh, v rámci jednoho státu či jedné obchodní oblasti, snažíme se přece jen dodržovat určité principy, kterými se řídí VTO a které jsou mezinárodně uznávané. Další záležitost je to vědecké zdůvodnění. Rozhodujeme si pro eh, určitou politickou obci, případně zákon, měli bychom být schopni to zdůvodnit eh, na vědeckém podkladu. A dále eh, princip nutnosti, nezbytnosti. Snažíme se vždy volit pouze nutné minimum. Vše to opravňuje to, čemu říkáme procedurální harmonizaci, tedy ne toho merita, ale těch postupů. Ukazuje se však, že mezi některými státy to nestačí, pokud chceme eh, minimalizovat dopad NTB. Proto docházíme k nutnosti vyjednat si eh, smlouvu a to je kontext, v němž se pouštíme do diskuse o TTIP a nyní co? Co je v sázce? Přístup, eh, který eh, zvolili USA i EU, je spolupracovat i na těch způsobech a nikoli pouze na tématech a faktech. Tedy konvergence by měla spočívat ve sdíleném, sdílené sadě určitých postupů a posléze to umožní i e, hmotnou regulatorní konvergenci. Chceme tedy vycházet ze společného jmenovatele. Jak to ale převést do praxe? Jak z toho udělat opravdovou dohodu? E, kam jsme dospěli? Máme pět složek SPS+, tedy více povinností a závazku. Budeme mít rovněž TBT+, pak budeme mít odvětvové přílohy, úlohy, v nich budou normy, eh, vyhodnocení konformity a jak už řekl pan Kilik, o tom všem už se jedná. Ale měli bychom pamatovat i na takzvané průřezové disciplíny. Bude tam i horizontální kapitola, která by v podstatě měla vyřešit jakékoliv problémy s divergencí. Jak ta kapitola vypadá? Pokud se podíváme na toolbox TTIP, tak se opravdu zdůrazňuje transparentnost, což v praxi praxi znamená nikoli pouze notifikovat VTO. Znamená to tvorbu mechanismu včasného varování se vzájemně příslušných úřadů EU a USA. Musíme rovněž na té transparentnosti dále pracovat prostřednictvím konzultací, v praxi tedy dialogu. nikoli pouze na stávající úrovni těch schůzek. Musí to e, být permanentní dialog, tedy na principu notice and comment, oznamuj a komentuj vzájemně. Zpětná vazba je důležitá nikoli z pohledu pouhého sdílení informací, ale rovněž práce s tím, co obdržíme a povinnost vzít to v úvahu. A vše se musí zakládat na faktech, na doložitelných skutečnostech, na vyhodnocení dopadů, jak v rámci svého území, tak i extrateritoriálně. To zatím nevíme, jak provedeme. Máme už pár metodik a tážeme se, které je nejvhodnější. Jedna je eh, z pohledu transatlantického dopadu. Oblast působnosti. Čeho by se to mělo týkat? V podstatě všech obecních prostředků, včetně nelegislativních, protože jak ty legislativní, tak nelegislativní se mohou stát součástí režimu. A já se budu věnovat eh, otázce, jaké jsou právní dopady smlouvy TTIP a zejména té horizontální eh, kapitoly na Evropský ústavní systém a zejména na Evropský parlament. Uvědomme si nejdříve, jak na tom jsme. Tady máme komparativní přehled legislativního, eh, legislativní tvorby a tvorby předpisových rámců čili i nelegislativních aktů v obou systémech. A podíváme-li se na to z dnešního pohledu a zároveň na to, jak ten současný se, ta současná sada těch nástrojů, kterou máme, tak zjistíme, že EU si radí dobře z pohledu konzultací a dopadových studií. V USA se neděje totéž, Není tam ekvivalentní konzultace ani dopadová eh, autorství dopadových studií. Ale na eh, úrovni předpisového rámce je to přesně naopak. Komitologie, aktiv přenesené pravomoci nezajišťují příslušnou transparentnost, protože tam už nehovoříme o konzultacích jako u legislativního procesu a i dopadové studie jsou poměrně vzácné. Na rozdíl od toho v USA, eh, tam máme ehm, sady nástrojů, které to ošetří velice kvalitně. Čili jak se posuneme o krok dál, jak budeme implementovat ten toolbox do TTIP. Zkusme si zaostřit právě na tuto záležitost. U tvorby legislativy to bude vypadat následovně konzultace, ta je vyžadovaná smlouvou, ale nikoli prvek notice and comment. Pokud tedy parlament a rada nebudou konzultovány stejnou měrou, tak tam ani není ta povinnost. TTIP možná k tomu určitou povinnost přidá. Takže jaké tedy budou právní dopady? toho. Impaktovou studii smlouva nevyžaduje. E, komise ji dělá na základě toho měkkého zákonodárství. E, nabízí to. Tedy e, k čemu dochází, když dopadová studie nevznikne? Časem máme judikaturu, která nám něco napovídá a Vyplývá z toho, že v určitých situacích by měla opravdu dopadová studie vzniknout, ale nevíme, zda tam nevznikne tedy povinnost. Víme, že parlament to bere velice vážně, chce ty dopadové studie a zřejmě, že tam ten návrh bude. Uh, Obecně je tam i obava e, té konkrétní povinnosti notifikovat, jaké kanály budou vytvořeny. A někdy opravdu to naráží na povinnosti VTO a zacházení, protože. Protože si například neuznáváme vzájemně obchodní značky. E, Jinak musíme říci, že v EU se daří zavádět ten toolbox trochu lépe než v USA, e, v americkém kongresu. Je to trochu obtížné konzultovat si své vlastní e, zákony. E, vyplývá to z jejich právního systému amerického. A nyní tvorba předpisových rámců. Jak bychom měli koncipovat například dopadovou studii u aktu přenesené pravomoci, u komitologie. Zatím nevíme, protože vodítka zatím počítají pouze s legislativními akty. A co kontrola, přeskum? E, čeká se, že to u těch navrhovaných aktů přenesené akci bude následovat? Zatím je to na papíře, ještě se to nezavedlo. Jak můžeme dát parlamentu pravomoci pomoci, aby mohli eh, aby parlament měl k dispozici příslušné zkušenosti a aby to mohl uplatňovat i u těch eh, prováděcích aktů i aktů přenesené pravomoci. Ono to vlastně naráží i na určité střety v institucionálních diskusi, eh, Rozdíly názorů mezi komisí, parlamentem, radou, jak vykládáme články 290, 291. Hovořil jsem o nedávném incidentu s nabíječkami pro mobily. Eh, v USA sice je tam omezený postup konzultace eh, u dopado a dopadové studie, ale pokud se mění status na eh, návrh, tak tam máme obrovské možnosti konzultovat, eh, získávat zpětnou vazbu a vše důkladně probrat. Chci tedy upozornit, že z evropského pohledu TTIP zavede signifikantní změny, pokud by se takovýto toolbox zavedl uvedl do praxe. A musíme zároveň zachovat institucionální rovnováhu, která je zapsána v našich smlouvách. Tedy to je to hlavní z evropského pohledu, s čím se musí počítat. Nabízí se pár otázek a já sám mám otázku pro právní výbor. Jaký právní status jsme připraveni uznat u té horizontální kapitoly. Tady je návrh pana Berlinguera, abychom měli i Evropský akt pro správní postup, aby se to netýkalo pouze položek TTIP, tedy těch, které jsou signifikantní z pohledu obchodu, ale vlastně všech návrhů. To je zatím pouze na zvážení, nevíme, zda by něco takového bylo převzato, ale může to být jedna možnost. Další otázka. Jak čeká Evropský parlament, že bude eh, se sehrávat svou úlohu v tvorbě těch pravidel, těch prováděcích předpisů. Eh, interinstitucionální diskuse musí mít eh, konkrétní návrhy v rámci nového přeskumu, novelizace i legislativního rámce, abychom eh, rozlišovali mezi 290, 291 a aby každá instituce měla jasně vymezené úkoly, to je zpráva Sarej a pak Sarej Sayer. A pak ještě zpráva Niebler, nezávislost dopadových studií, různé úrovně politického cyklu a v souvislosti s těmito studiemi. TTIP posiluje potřebu to vyjasnit. Vidíme ale, že parlament se tím zabývá, že to bere velice vážně a že se už zabývá i právními otázkami, které se vážou s uplatněním TTIP. A nakonec Poslední otázka navazuje na slova pana Fantingera. Jaký institucionální design? Jak vše bude institucionálně zaramováno? Kdo bude na e, zasedat eh, v regulatorní rádě? E, kdo bude odpovídat za tento orgán? Dvě hlavní výzvy. Vnitřní institucionální rovnováha Evropský parlament možná nabídne odpověď v té oblasti té rovnováhy tím, že zajistí dohled a rovněž zavádění horizontálních disciplín při přípravě pravidel, čili nelegislativních aktů, bude z demokratického pohledu podléhat odpovědnosti a kontrole. Druhá, poslední výzva je spíš externí povahy, záležitost rovnováhy závazku, vyváženosti závazku. Současný návrh, jakou měrou vyhovuje různým uh, požadavkům a právům USA i Evropy a vytváří i podobnou úroveň závazků eh, zrcadlí to ty závazky. Zdá se, že na papíře eh, z pohledu eh, těch disciplín je lepší než stávající, který máme ale tady hovoříme o legislativní politikách. Tedy do jakou měrou se bude americký kongres držet těch pravidel a jak je bude respektovat. Děkuji, pane profesore. Nyní se obracím na komisi. Máme tady pana Fernando Pero. Máme tady pane Pero? Dobrý den. Eh, pane předsedo, dovolte mi pár poznámek, jak se soustředit se soustředit na tři hlavní body eh, cílů eh, v regulační oblasti TTIP. Za druhé několik základních principů, které leží pod naší práci a za třetí současný stav a také další kroky, které nás čekají v tomto procesu. Tak tedy první bod, pokud je o cíle. Pro nás je důležité soustředit se na jeden klíčový bod, což je podporovat konzistentnost eh, regulace. Chceme se vyhnout eh, nepotřebným eh, aspektům a chceme se vyhnout také zbytečným problémům a zbytečným protichůdným požadavkům které by přinášely velké náklady a v některých případech také i přímo konfliktům, které by mohly vyplynout. Chceme tedy minimalizovat celý tento eh, rozsah působnosti, eh, rozsah hm, těchto možnost problémů a eh, chceme vycházet z desetiletí tradice regulační práce, chceme společně dále blíže spolupracovat a chceme využívat znalosti, které již máme a e, dosáhnout kompatibilnějšího výsledku. To je obecný cíl. A jaké jsou principy, e, na kterých, e, o které se chceme opírat? Chci uvést čtyři body. Za prvé, před skutečným začátkem je tady zpráva skupiny na vysoké úrovni, která zdůrazňuje, že úroveň ochrany v žádném případě eh, nemůže být dotčena. To znamená, že to eh, zůstává v plné. Každý si zachová plnou odpovědnost eh, navrhování regulačních řešení, tak jak to vyplývá z potřeb orgánů i obyvatelstva. Čili preference by neměly být dotčeny v žádném případě a to myslím, že je třeba opravdu hodně zdůraznit. E, nikdy by tady nemělo e, být snížení úrovně ochrany. Druhý bod. Každá strana by měla Eh, respektovat systém druhé strany. Rozhodně eh, žádná ze stran nemůže tvrdit, že její systém je lepší než systém druhé strany a snažit se prosadit svůj systém druhému. Eh, to platí jak ze strany EU vůči USA, tak v opačném směru. Každý, každá strana má své regulační tradice, Eh, každý se může poučit z druhého, protože všude jsou určité, drobnosti, eh, určité slabosti, ale v žádném případě nemůže nikdo aspirovat na to, že změní eh, druhého. Například my nemůžeme čekat, že změníme ústavu USA a naopak USA nemůže čekat, že zase vnese svůj systém do smluv EU. Další bod v každém případě eh, potřebujeme vyvážené závazky eh, obou stran. To je velice důležitá výzva, eh, protože institucionální systém je odlišný, jak zdůraznil již pan profesor Alemano. A každý postupuje podle své rovnováhy mezi regulací a legislativou. Situace se liší na obou stranách. Ehm, například ehm, je tady také otázka rovnováhy mezi federální a národní úrovní. To, na čem se dohodnou obě strany, to by mělo představovat podobný objem závazků pro obě strany i z hlediska institucionálních požadavků. A čtvrtý bod jako základní princip ehm, Nechceme se pouštět do nějaké teoretické práce, nechceme se pouštět do diskuse o principech. E, nejde přece o soutěž krásy, kdo, kdo má krásnější legislativu. Chceme dosáhnout praktických výsledků. Naši partneři chtějí, abychom přinesli výsledky, které pro ně budou znamenat nižší náklady, a nižší administrativní zátěž, nižší problémy eh, vyhovět eh, dvěma souborům eh, požadavků. Na to se chceme soustředit a jistě budeme diskutovat o tom, jak oba systémy by teoreticky mohly být zblíženy, ale to myslím, že je věc, kterou očekáváme ve vhodném okamžiku díky vyšší spolupráci obou stran. Tedy doufáme, že bude tady větší konvergence řešení. Pokud jde o eh, regulační spolupráci, tady máme dvě velké oblasti práce. Na jedné straně věc, které nazýváme dobrá regulační praxe, což je transparentnost, konzultace, do, posouzení dopadu, kde bychom eh, chtěli, aby tedy obě strany se podívaly na to, co je možné zlepšit Eh, protože jsou tady otázky také eh, praxí, postupů, které je možné na obou stranách zlepšit. Na to se chceme podívat eh, na základě institucionální specifiky obou stran, čili regulační spolupráce obecně řečeno. Tady chceme zdůraznit především regulační spolupráci, která jde takzvaně upstream a také včasné varování. Eh, začínáme si eh, do budoucna vyměňovat informace o tom, co je záměrem dále regulovat, abychom mohli identifikovat oblasti, kde je možné spolupracovat a zabránit tomu, eh, abychom paralelně pracovali na stejných věcech a měli pak nekompatibilní výsledky. To je tedy také součást konzistentní regulace. Eh, dále tady otázka institucionálních mechanismů. Eh, to, eh, jak víme, je tady tedy zmínka o to radě pro institucionální spolupráci. My se chceme soustředit na principy a chceme dosáhnout mechanismů, které nám umožní takovou spolupráci. Taková rada pro spolupráci není sama o sobě regulační orgán, bude přijímat rozhodnutí o která nebudou vytvářet jakési sekundární TTIP. Ještě další aspekt, který jsem zmínila, který je pro nás důležitý, konkrétní akce. Co máme na mysli? Máme na mysli to, že potřebujeme mít výsledky v různých oblastech. Chceme konkrétní výsledky. EU předložila řadu Eh, různých návrhů, jako například farmaceutický eh, sektor a další sektory, kde bychom rádi dosáhli výsledku, jak z hlediska již existujících předpisů, které chceme zblížit, přiblížit, eh, vytvořit podmínky ekvivalentní ochrany a dále chceme také do budoucna rozvíjet kompatibilní řešení to je tedy program pro spolupráci, která by mohla vést k určité konsistentní regulaci nebo k některým společným pravidlům nebo mezinárodním řešením, což je e, řešení, které e, mu dáváme přednost. A není otázka současného stavu. Já myslím, že i tady e, je třeba říci, že zaměření v diskusích e, se možná trochu liší. USA více zdůrazňují, jak se ukazuje i v tisku, e, to, čemu se říká obecné horizontální e, body týkající se jak regulační konzistentnosti, tak i transparentnost a konzultaci e, hospodářských subjektů Dále eh, je tady ze strany USA spíše soustředění na konkrétní akce v konkrétních sektorech. My bychom ale rádi šli za rámec takového postupu, kterému říkáme trošku karikaturní Chceme se zaměřit na horizontální otázky, regulační eh, konsistentnost, ale také i některé sektory. V podstatě dá se říci, že eh, USA postupuje stejně, takže je tady velké množství schodných cílů, což by mohlo opravdu fungovat eh, prakticky ve většině sektorů tady bychom mohli ve většině sektorů jít za rámec pouze horizontálního průřezového zaměření. A e, v další fázi e, bych řekl, že práce se zaměří na cíle, principy, e, vyměňujeme si velké množství informací, abychom rozuměli vzájemným systémům a jedna z našich myšlenek je dosáhnout společného pohledu na každý z dvou systémů. Abychom dobře rozuměli systému toho druhého partnera, to nám umožní lépe pracovat na uh, užší spolupráci. A pokud jde o další kroky a další fáze diskusí, mohu říci, že tady ještě zbývá určitá práce, která bude pokračovat v nejbližších měsících a můžeme asi vytvořit konkrétnější body. Eh, chceme dosáhnout eh, tohoto postupu, zejména v sektorových eh, oblastech, kde je to velmi konkrétní. Chceme také informovat veřejnost, aby také vnější svět přesně věděl, o čem hovoříme, o čem jednáme, aby bylo možné, pokud budou dotazy, pochybnosti, abychom mohli odpovědět. A e, rozhodně tady e, jde o to, aby se dosáhlo srovnatelné úrovně e, pro partnery hospodářské subjekty obou stran, protože my chceme brát v úvahu, co také požadují různé e, strany. E, také si myslíme, že Evropský parlament je z téhož názoru, že bychom měli dosáhnout vyšší úrovně standardů. Děkuji. Děkuji. A nyní kolečko otázek a odpovědí. Paní zpravodajko, chtěla byste začít? Paní Kastex, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve poděkuji našim hostům za jejich eh, velmi konkrétní a obohacující příspěvky. Eh, chtěla bych eh, snad nejdříve je ubezpečit, pokud jde o schopnost Evropské unie zajistit konvergenci u regulačních norem a zajistit eh, vzájemné uznávání. Je to postup, který dobře známe, 50 let zajišťujeme konvergenci jednotlivé právní normy a vytváříme právní normy nové, které jsou nezbytné, které platí nyní ve 28 členských státech. Takže jsme tomuto procesu naprosto otevřeni. A nepochybuji o tom, že jej můžeme ještě tedy přimět k vývoji. Vy jste zdůraznili transparentnost eh, procesu rozhodování v regula- při regulaci. Je to téma, které se vždy složitě vytváří, pokud jde o expertní eh, zprávy a konzultace široké veřejnosti. A je to téma, kde i my máme postup, který je vytvořen tedy aký. Provádíme konzultace, které jsou předmětem takzvané bílé knihy a často legislativní a regulační proces je spojen a je možné se s nimi seznámit na internetu. Máme oficiální systém konzultací eh, s lobbysty, který je velmi transparentní, jak zde v EP, tak eh, v Evropské komisi. Naše jednání je veřejné. Naše slyšení je přenášeno na internetu a můžeme zde pozdravit eh, i účastníky na internetu, kteří následují. A i nám záleží na tomto procesu. Vy jste také hodně zdůrazňovali eh, převahu vědeckých studií. Při rozhodování zákonodárce skutečně se berou v úvahu tyto vědecké studie a mm, naše praxe v Evropské unii je e, vyvažovat tyto studie e, každodenní zkušeností občanů, spotřebitelů, zaměstnanců a zúčastněných subjektů. Vy jste zmínili případ e, mikrovlnek a to vyvolalo mm, směšné obavy. Můžeme zmínit jiné případy, kdy vědecké studie neukázaly riziko a ta rizika se ukázala následně. Mám na mysli asbest. To jsou příklady, které jsou možná méně legrační. A díky tomu jsme zavedli zásadu obezřetnosti jak definovat princip obezřetnosti. Jde třeba vzít v úvahu i pochybnosti a často mm, vlastně neúplný stav vědeckého poznání. A také to, že obavy, které nejsou racionálně opodstatněné eh, spotřebitelů a právě v této rovnováze společné odbornosti a odporu spotřebitelů a vědecké expertízy se snažíme nalézt tu úzkou cestu eh, v legislativě a, a tvorbě příslušných předpisů. Máme tedy snahu Evropská unie a Spojené státy postoupit eh, směrem k dohodě TTIP k, ke spolupráci v oblasti regulace. A jak připomněla Evropská komise, je zřejmé, že některá regulace je nadbytečná a je možné je upravit tak, abychom měli obchodní spolupráci, která bude dynamičtější. A chci poděkovat i Evropské komisi, že to připomněla. Existuje a to bude také eh, určitou mezí pro náš pokrok, který bychom si možná přáli významnější. Je to, to, co občané dokážou přijmout, eh, pokud jde o změnu předpisu, na kterých jim záleží. Eh, jsou to takzvané kolektivní preference, to je i v dohodě TTIP a pokud jde o kolektivní, tak tam zdůrazňujeme, že nejde pouze o expertní postoj, nejde pouze o názor zákonodárce, ale v procesu dohody TTIP, který v některých členských státech vyvolává obavy, neměli bychom jít rychleji než to, co mohou eh, občané eh, přijmout. My jsme v minulosti v umluvách a smlouvách se Spojenými státy, které se týkaly některých eh, norem, jsme zaznamenali palčivé neúspěchy PNR a akta mezi posledními. SWIFT eh, vyvolal také velké problémy. Takže právě ve světle těchto zkušeností eh, musíme eh, postoupit dále u TTIPu. Konečně, pokud jde o naši dobrou vůli, vést kritické úvahy o našem zákonodárném procesu. Jste připomněli zprávu kolegyně Nibler o nezávislých dopadových studiích. Je tu také tedy naše zásada eh, better lawmaking a existují některé těžkopádnosti. Eh, zmíním zprávě pana Karima pana Rabka je o better legislation, tedy vše, co zdokonalí naše, naše zákonodárnou činnost, bude samozřejmě vítáno v obecném zájmu našich dvou tedy celků a v zájmu spotřebitelů EU i Spojených států. Děkuji. Děkuji, paní Niebler. Děkuji, pane předsedo. Já nejdříve chci srdečně poděkovat našim odborníkům za to, co zde přednesli. A rovněž panu předsedovi i paní zpravodajce. Srdečné díky za to, že jste vůbec takové slyšení zorganizovali, je opravdu důležité se tímto tématem zabývat do hloubky a Všichni, myslím, jsme si zajedno ohledně cíle, že totiž stojí za to odbourávat překážky v obchodu. Nyní už budu stručná hned k jádru věci. Já jsem si pozorně vyslechla paní Kastex, která zmiňovala i to, že naši občané v našich 21 členských státech mají určité obavy z určitých záležitostí. Já rovněž cestuji, stýkám se občany, dostávám eh, rovněž i maily. Často stovky mailů týkající se právě smlouvy TTIP. Mnoho občanů má obavy o to, že se ochrana sníží, že se se sníží rovněž například normy a standardy v oblasti kvality potravin. To chci, aby si každý odborník uvědomil, že přece parlament je orgán, který s tou smlouvou bude muset souhlasit a pro nás ten princip obezřetnosti, který zde byl zmíněn, je takovým železným základem. My už celé roky schvalujeme zde normotvorbu a zákony z toho důvodu, aby se vše vyrábělo nejen formálně správně, ale abychom zajistili, že chráníme životní prostředí a že jsou ty potraviny opravdu zdravé. A řeknu to možná i jinak. Mně záleží na tom, a to, že občané nechtějí chlorovaná kůřata um, ani um, geneticky modifikovanou kukuřici, oni mi to píšou. Oni zdůrazňují, že my musíme ta rizika zvážit patřičně a že je zde reprezentujeme. To si musíte uvědomit, že to je naším úkolem a že na to musíme zapracovat, že ono je sice krásné si říct, že si budeme vzájemně něco uznávat, naše lidé nám to ale nekoupí. Ehm, nesmíří se s tím jenom tak eh, to odmávnout. Doufám, že by se nám odborníci mohli ještě vyjádřit právě k tomu, jak se například vypracovávají ty studie rizik. Co si myslí o vzájemném uznávání v kontextu vnímání rizik a zajištění toho, že například chlorovaná kořata opravdu do EU dovážena nebudou? Děkuji. To mě nutí k takové kacířské poznámce. Ono je to eh, fajn, když lidi jedou na dovolenou do USA, tam si kuře dají a vůbec jim to nevadí, ale to už je vše z mé strany jako kacíře. To je velice důležité, to všechno, co jsme tady vyslechli, opravdu velice důležité. A já eh, vnímám to, co řekli experti, že mikrovlnka nemá tak škodlivé eh, dopady například na ovoce. To musíme eh, jasně zohlednit. Musíme totiž opravdu dobře znát všechny tyto otázky, eh, protože, jak velmi řekla paní i paní Nibel, naši spotřebitelé jsou velmi zneklidněni a musíme přispět nejen k tomu, aby vznikla dobrá smlouva, ale také k tomu, aby vznikla dobrá vazba k našim eh, občanům. A já bych chtěl upozornit na dvě otázky. Kromě všech těch principů, se kterými já souhlasím, protože není sebe menší pochybnost, že už eh, před mnoha lety demare liberum eh, toto heslo ještě z doby Starého Říma, to je velice eh, důležité, že v obchodě je zapotřebí svobody. Ale je tady také jeden princip, který nesmí chybět, a to je bona fides. Eh, dobrá vůle eh, mezi smluvními stranami. To je velice důležitý princip, který se používá v Evropě. Jak řekla paní Niebler, dostáváme um, zprávy od našich občanů, kteří jsou velice zneklidněni, eh, protože právě ten princip dobré vůle, bona fide, eh, ten uh, je velice eh, důležitý, protože například eh, špionážní sledování občana v USA není to tež jako špionážní sledování občana EU. A například eh, v této době, kdy my prožíváme v Evropě velice hlubokou krizi, v USA je také krize, ale ne tak hluboká jako v Evropě, některé evropské vlády sledují přijali, například u nás ve Španělsku, přijali ehm, právní předpisy v oblasti práce, eh, které vedou k tomu, aby podniky překonaly krizi. A americké podniky například eh, na španělské půdě, u nás v Astursku například eh, z Atlanty, Coca-Cola nebo jiné podniky Eh, aplikují tuto eh, legislativu v oblasti práce, která je eh, přijata v této naléhavé krizové situaci, proto aby získali mnohem větší zisky. A výsledek je, že tedy aplikují tuto legislativu v situaci, která je naléhavá, urgentní a která narušuje toho ducha Eh, právních předpisů, které normálně existují. To všechno nás velice trápí, velice to trápí mé voliče, že za touto dohadou, ke které určitě dospějeme, k dohodě mezi USA a EU, že eh, tuto obchodní dohodu mohou eh, využít eh, podniky eh, k nastolení situace, která nebude pro ně příznivá, jako to byl případ firmy Teneco ve Španělsku. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji. Moje předřečnice se už zmínila o obavách našich občanů zejména v Evropě, ale i v USA. Já mám kontakty, které o tom výmluvně svědčí ve vztahu k tomu, co se zde vypracovává. Na žádnou z těch otázek, která trápí občany, jsme zde neobdrželi ani náznak odpovědi. To musím kritizovat. My se tady zabýváme takovým nadšeneckým přístupem, jak je to dobré, že se to vyjednává. Ale já vám řeknu jedno. To je cesta ke zmaru, to je cesta k tomu, že se to vše zhroutí. Obavy občanů jsou velice významné a konkrétní, jak už řekla paní Nibel. Oni mají strach a ten není neopodstatněný. I Vyplývá to rovněž z toho, co se děje v nedávné době. Za prvé, vliv amerických finančních trhů na evropské hospodářství a ty dezástry, které z toho plynuly. To nahlížejí občané jako e, něco, co jim hrozí. Nikdo přímo nepoukazuje prstem, že američané jsou vyni a my vůbec ne. Druhá věc, otázka NSA, odposlechu ochrany údajů. To samozřejmě vše masivním způsobem podkopalo důvěru amerických občanů v Američany. Celý skandál toho například, že jsou osposláháváni i naši nejvyšší představitele. To rozhodně nikdo nečekal, že mezi přáteli, že tomu tak řeknu, se něco takového vůbec může odehrávat, že si někdo prostě čte maily nebo odposlouchává telefon svého spojence. A v dobách krize někdo přijde a řekne, my vám tady zřídíme regulační výbor a jeho úkol v obou demokratických zřízeních bude zcela nejasný. No tak to vám řeknu, to je problém a to si musíme říct na rovinu jak bude tento výbor zapadat do interinstitucionálního rámce, ať už v USA nebo v EU. Jaký vliv bude mít? Čemu bude podléhat? Bude to podléhat demokratickým eh, procesům a pokud ano, tak jakým způsobem? Jak se budou ta pravidla pak tvořit? A pokud by k tomu mohlo dojít a občané se toho opravdu bojí, že konec konců pak někdo řekne, ano, my bychom rádi ochranu spotřebitelů a chránili vás, ale bohužel to už teď nejde. To samozřejmě v demokratických zřízeních odpovídajícím způsobem bude mít odezvu. Máme zde veliký problém. Rovněž na ose členský stát EU. Celá otázka subsidiarity. Tu my považujeme za velice závažnou. A pak budeme mít výbor, jehož postavení v celém kontextu bude sice velice významné, ale nevyjasněné z pohledu toho, na co takový výbor bude mít konkrétní vliv tak to rozhodně tu diskusi plnou pochybností ještě více rozproudí. Já jsem si velice pozorně poslouchala ty, to volání po dopadových studiích založených na vědeckých pozlatcích. Pokud by mělo platit, že vědec má vždycky pravdu a průměrný občan je příliš hloupý, aby to pochopil, jak se zdá, že někteří experti zde naznačují, tak máme zase osvícený absolutismus. Vracíme se staletí zpátky, kde máme tu třídu těch expertů, odborníků a ti prostě vědí, co světu prospívá. No a občaně čekají za dveřmi, aby se tomu přizpůsobili. A já vám to řeknu zcela jasně. Impaktové studie například k těm skenerům, k benzínu eh, olovnatému všechny tvrdili, že to není žádný problém a občané to neakceptovali ani v USA. A to právě u těch eh, body skenerů. Ani v Evropě. A ani na jednom kontinentu dopadová studie, a to občané dobře vědí, neodhalila žádné problémy a vyvolala tak spíše nedůvěru vůči té expertokracii, kterou občané vnímají jako velice problematickou, protože oni už těm expertům v podstatě nevěří. Musíme přece počítat s tím, že i vědec se někdy může splést, že může něco nezjistit. A pokud něco takového má být uznáváno, aniž by tam byla demokratická kontrola, tak máme problém. Masivní lobování právě v této oblasti musíme brát v úvahu také. I to je nahlíženo nesmírně kriticky a já zde rovněž mám obavy. U dopadových studií samozřejmě existuje ten dialog s těmi zainteresovanými stranami. A jedná se zde o to, kde ochrana spotřebitele z pohledu významu je zcela marginální v kontextu zájmu těch výrobců, případně obchodníků. A v tom spočívá problém, že se těm dopadovým studiím nevěří, protože jsou nevyvážené. Tady s tím už máme obtíže. Pan Alemano se zmínil o konzultacích a já se tážu, kdo se jich účastní a kdo vůbec může se jich účastnit. My v Evropě nemáme eh, ty ehm, organizace pro ochranu spotřebitelů eh, tak eh, veliké, tak eh, vlivné a ty vždycky tedy jsou marginalizovány. A pak se hovoří o takzvané povinnosti zohlednit zpětnou vazbu. A co to znamená z pohledu demokratického procesu? Kde se to nastrukturuje v tom systému celé EU? To jsou velice obtížné záležitosti a pokud se s nimi nevypořádáme nejdřív, tak na konci dojdeme k tomu, že na obou stranách Atlantického oceánu se zvedne obrovská kampaň proti TTIP jako celku. A já vám to tady řeknu zcela jasně musíte brát obavy občanů vážně a ne říct, že to jsou nějací eh, kacíři, případně někdo, kdo je vždy proti všemu a kdo ničemu nevěří. Ne, to jsou obavy, které jsou rozšířené, které mají svůj původ, které nelze zahodit. Celá ta záležitost s tou dopadovou studií, která se opírá na vědeckých poznacích, to se vůbec uh, zatím nějakým způsobem vážně nebere. Ehm, nikdo neví, co to za vědecké požadavky jsou a přesto se stavějí ehm, e, na ehm, nespochybnitelný e, základ. Dává se jim takováto rozhodující role. Co e, v USA? Co, když ten demokratický proces je narušen? vnímání člověka spočívá v tom, že například bych chtěl vědět, co znamená uznávání IPR a jakým způsobem se to bude řešit. Samozřejmě z právního pohledu to nenastane zítra, ale něco, co se považuje za velký výdobytek, může být relativizováno. Lidé jsou hrdí na to, že mají demokratické právo něco spochybnit. Jak například se chcete vypořádat s problémem subsidiarity s pohledem rozhodnutí rady? My už v Evropské unii máme jedno netransparentní gremium, totiž radu. A teď ještě budeme mít ten společný výbor. A nikdo neví, kdo měl vliv na co musíte být schopni odpovědět na kritické otázky, které se rodí mezi našimi občany, protože už nyní máme krizi důvěry mezi USA a Evropou. A vše to, co vy zde prezentujete takto nadšeně z pohledu odborníků, z pohledu velikých hráčů, z pohledu vyjednavačů naráží na nedůvěru a ta nedůvěra má určité pozadí, se kterým musíme počítat. Naslouchejte otázkám občanů a pak zjistíte, že to, co zde hovoříte vy a na co se tážou oni, je vzájemně vzdáleno světelná léta. Děkuji, paní Lichtenberger. Já bych ráda dala našim odborníkům příležitost se krátce vyjádřit a sama si dovolím ještě něco dodat. My jsme více méně na začátku dlouhé cesty tak to bych to nazvala. Určitě ještě budeme mít dostatečnou příležitost, abychom uspořádali další slyšení, zabývali se tím dále a samozřejmě máme i možnost podávat písemná vysvětlení. Jsme více-méně na začátku. Samozřejmě ještě dám slovo odborníkům, aby měli možnost reagovat na to, co zde naši poslanci prohlásili. Kdo chce začít? Um, thank you for all of the, um... Děkuji za všechny komentáře, já jsem si to pečlivě poznamenal. Snad bych asi jenom řekl, že všechny prezentace, které jste slyšeli, byly skvělé. Asi neslasím se vším, co jsem slyšel, ale několik věcí. Spojené státy neaspiruje na to, aby se stal 29. členským státem EU. A EU nechce být 51. nebo 79. státem Spojených států. Jsou to dva zásadně odlišné systémy. A Evropský parlament a lídři Evropy odpovídají za rozhodnutí, která odrážejí hodnoty evropských občanů. A lídři Spojených států zase musí rozhodovat tak, aby to odráželo eh, mínění a názory v USA a ty tě to nezmění na žádný pád. A myslím, že to Fernando řekl, já s tím naprosto souhlasím. A to, co jsme chtěli zde říci, je, že v, v zákonodárství a vytváření právních norm v EU, kdyby byl otevřenější a transparentnější a kdyby se rozhodnování více vysvětlovalo, tak by to potom odráželo více ty obavy, které zde dnes na závěr tohoto slyšení zaznělo. A zákonodárci mají povinnost eh, projednávat obavy občanů a hájit tyto zájmy občanů. A nakonec eh, regulační rozhodnutí by se měla opírat o optimální dostupnou vědu. A je třeba také vysvětlovat eh, vědecké poznatky občanům a jejich zástupcům. Děkuji. Já vím, že vlastně vypršel čas, ale pokud je o zásadu obezřetnosti, existuje sdělení Evropské komise o zásadě obezřetnosti, kde se uplitňuje zásady vědeckého vyhodnocení a hodnocení rizika. Ale problém je, že se to neuplatňuje v praxi a to je asi základ pro zajištění větší konvergence s USA. Od Eurochambers ty obavy, které se zazněly, potvrzují dvě věci. Za prvé, musíme být velmi pečlivý, pokud jde o proces eh, řízení jednání o dohodě TTIP a vyjednávání tedy konečné dohody. To je jasné. Je třeba, abychom postupovali inkluzivně, transparentně. To je zřejmé, všichni se na tom shodnou. A za druhé, musíme více investovat do komunikace. Komunikovat s občany, komunikovat s podnikatelským společenstvím, se spotřebiteli a vysvětlovat, jaké jsou možné dopady, jaké jsou možné přínosy jednání o dohodě TTIP. Více jedn- komunikace v Evropě, to je nezbytné protože i když eh, přijmeme ty obavy, o kterých hovoříte, nezapomínáme, že TTIP eh, z podnikatelského a z občanského pohledu je příležitostí. Příležitostí pro Evropu, aby rostla, aby vytvářela pracovní místa. Na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Jsem ve výboru Jury parlamentu a já se vyjádřím ke komentářům správního hlediska pokud mohu, z řada analytických nástrojů, které zde byly dopoledne projednávány, hodnocení dopadu, konzultace, hodnocení rizika. To jsou nástroje, které ze své povahy jsou naprosto neutrální. To jest, eh, nemusí se přiklánět k předem určenému výsledku. A jejich cílem je umožnit naší společnosti, aby správně rozhodovala. Jaké je správné rozhodnutí? Správné rozhodnutí je rozhodnutí na základě faktické a nikoli emoční. A správné rozhodnutí vychází z transparentního procesu, skrze něj každý měl možnost se vyjádřit. Správné rozhodnutí je e, politikou, která bude legitimní. To znamená, že vzhledem k tomu, že všechny subjekty se mohly v přípravě vyjádřit, tak každý si potom ji může přivlastnit a držet se výsledku má výzva k evropské společnosti je naučit se využívat tyto nástroje, ne, neodmítat je. Pokud začneme demonizovat nástroje, tak budeme žít ve společnosti, kde nás povede improvizace a to nepovede k blahobytu spotřebitelů a ke štěstí občanů. Děkuji. Já mám tři připomínky. Za prvé, chci se vrátit k otázce že není pochyb o tom, že kterákoliv strana bude vlastně předjímat svou konečnou nezávislost v oblasti regulace a nakonec nebude závazek pro strany, aby se vzdali své svrchovanosti, co se týče schvalování předpisů, které mají chránit eh, spotřebitele zdraví životní prostředí na úrovni, která je podle občanů přiměřena. Za druhé, pokud jde o vědecké informace a vědecké poznání. Tady máme eh, možnost využít eh, nejlepší a nejširší eh, objem vědeckých důkazů, protože se nacházíme ve dvou největších vědeckých velmocích světa. A obě strany by měly také využívat příspěvky z druhé strany. Z druhé strany nejen institucionálně, ale také kdekoliv prostě ta, se ta věda eh, nachází u jednotlivců, podniků, u všech zúčastněných subjektů. A za třetí, pokud jde o obavy občanů, je to kritický faktor, je to zásadní eh, věc. A tento postup může fungovat pouze, pokud se nám podaří zapojit eh, všechny občany a pokud budou mít dojem, že jejich obavy mohou být řešeny, a to je věc, na které nám záleží a kterou chceme rozvíjet, tedy transparentnost celého procesu, veřejnost by měla vědět, co se odehrává, co se děje a všechny výsledky by měly být předmětem veřejného eh, přeskumu a z hlediska řádné regulační praxe a legislativního postupu, tak jak to uvedl dříve profesor Alemano. Děkuji. Děkuji všem expertům, rovněž zástupci komise. Domnívám se, že se jednalo o nesmírně zajímavou a cenou diskusi, která ještě jednou poukázala na to, eh, kde vězí zádrhely a kam se máme ubírat a co musíme ještě zvládnout, aby vše Eh, dopadlo dobře. Eh, dobrá, věnujeme se nyní hlasování. Určitě někteří z nás nás opustí, jiní naopak přijdou. Přerušují tedy zasedání na přesně jednu minutu a pak budeme už pokračovat. Thank <laughs> you.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 würde dann bitten, dass wir so langsam Platz nehmen. Prosím všechny, aby pomalinku přece jen usedli, abychom se mohli pustit do hlasování. Sice ještě nejsme v plném počtu, ale... Yeah, So, thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Dobrá, začněme tedy. Bylo mi řečeno, že EPP je zastoupena deseti kolegy, což znamená, že já se hlasování nezúčastním tak aby mohli všichni příslušníci frakce EPP opravdu se účastnit. Jinak v ostatních politických skupinách je všechno v pořádku, nebo to zkusíme otestovat. Ano, hlasujeme eh, zkušebně. Zahajuji hlasování. Das sind jetzt 20. Okay. Ah, Mulder hat keinen. Mulder hat keinen extra Rechner, ja. Ja, okay. Okay, das geht. Ja. So. Das geht. Stimmt alles? Ja. Souhlasí všechno, sekretariát tvrdí, že ano, výborně. Přejdeme tedy k prvnímu dokumentu to je zpráva Lichtenberger o souborných přepravních službách. Hlasujeme přímo, kdo je proti. Dobrá, závěrečné hlasování jediné, zahajuji elektronické hlasování. Je to sice pouze dopis, ale přesto. 21 dafür, 22 mit Herrn 22 s panem Milem jsou pro. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Výborně, dohodli jsme se. Dále zpráva Zvěvka týkající se trestní spravedlnosti. Pane kolego Zvěvka, můžeme přímo už hlasovat? Ano, výborně. Pozměňující návrh 1, Berlinguer. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dvojka pro? Proti? Přijata. Tři pro? Proti? Zamítnuto. 4 e, pro, proti. Zamítnuto. 5 pro, proti. Zamítnuto. 6 pro, proti. Přijata. A nyní 7 rozdělené, oddělené hlasování. První část pro, proti, přijato, druhá část pro, proti. To si ověříme, tu druhou část. 10 pro, 11 eh, proti. Zamítnuto. 9. Aha. Aha, vy jste taky byl proti, takže 11 11, no a přesto je to zamítnuto. Zůstává to. Defítka pro, proti, zamítnuto. Osmička pro, aha, osmička je stažena. 10 pro, proti, za, přijato. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti. To si ověříme. Ještě jednou hlasujeme o 12. Pan Mulder hlasoval pro. Dobrá. 11 k 11, tedy zamítnuto. 13 pro, proti, zamítnuto. 15 pro, proti. To si ověříme. 15. ještě jednou elektronicky. Dobrá. 9 pro, 12 eh, proti, tedy zamítnuto. 16 pro, proti. To si rovněž ještě ověříme. Takže šestnáctka ještě jednou. Zamítnuto 12 k 11, 17 pro, proti, stejná většina, tedy rovněž zamítnuto 18 pro, proti, to si ověříme, tedy ještě jednou 18, prosím. 11 dafür. Zamítnuto 12 k 11. 19 pro, proti, přijato. 21 pro, proti. I 21 ověřujeme. Zehn dafür, 13 dagegen. 10 pro, 13 proti, tedy zamítnuto. 20 pro, proti, zamítnuta. A nyní hlasujeme o celém stanovisku elektronicky. Dafür, 6 17 eh, pro, 6 proti, nikdo se nezdržel, tedy přijato. Druhá zpráva pana kolegy z Věvky. Tady se to týká Bruselu, ano, pokud to správně. Bruselu 1, pokud tomu správně rozumím. Tady hlasujeme jenom jedinkrát, takže to uděláme hned elektronicky. A ještě tady pan kolega se chce k tomu vyjádřit. Eh, pane předsedo, já se nejsem jistá, je to moje vina, ale já jsem pouze ten kompromis z rady obdržel včera večer. A na první pohled to vypadá spíše složitě. Nevím, jestli pan kolega zvědka by nám to nevysvětlil, ale ve Štrasburgu nám bylo řečeno, že rada nám něco pošle, je to citlivá záležitost a myslím si, že bychom se přece jenom na to měli podívat. Pane kolego Garně, tady nejde o ten soud. Tady je o jednoduché přizpůsobení bruselského nařízení eh, k patentovému eh, nařízení, tedy toto by problematické být nemělo. Dobrá, hlasujme tedy jedinkrát a to elektronicky. Thank you. Máme vás příliš mnoho. Máme tady o jednoho za EPP, který musí rezignovat. Tadeuši, já už jsem se vzdal práva hlasovat, i pan Zvěvka hlasovat nebude, takže nehlasuje, dobrá. Co znamená, že máme 21 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel a já všem děkuji. Tedy a nyní zpráva Baltasare, Evropský příkaz k obstavení účtu. Pane kolego, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl se vyjádřit ke kompromisu, eh, ten už byl jednomyslně schválen a znamená to, že obsahuje všechny priority eh, parlamentu, tak jak byly dohodnuty eh, v parlamentu a proto chci eh, vybídnout k udělení mandátu dále působit na této tematice a který upraví to první čtení. Ano, výborně, takže hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. 22 dafür. 22 pro, jeden se zhršel, tedy přijato, děkuji. Zpráva Castex. Poplatky za kopírování k soukromým účelům. Paní kolegyně Castex. Pane předsedo, já nechci nic dodat k tomu, co jsem řekla před třemi týdny, kdy moje zpráva byla eh, předložena k hlasování. Myslím, že kolegové mají o Eh, tohoto dne pozměňovací na ústní pozměňovací návrhy a kompromisní návrhy, takže můžeme bez dalšího přejít k hlasování. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Niebler. Děkuji, pane předsedo. Já bych si pouze dovolila takovou připomínku k tomu, že před pozměňovacím návrhem 31 bych si ještě vzala slovo, nebo si už to poznamenejte nyní. Totiž tam se v, hlasovacím seznamu říká, že můj pozměňující návrh 31 je pokryt kompromisním návrhem 11. To ale není pravda, proto se obracím se žádostí, aby se o tom pozměňovacím návrhu přece jen hlasovalo zvlášť. Ano, poznamenal jsem si, říká předseda. Kompromis 15, to je pro. A ještě, omlouvám se, ještě pan kolega Exond. Jsou tady, já, já bych tady měl ústní pozměňující návrhy, s kterými nesouhlasím a celá řada pozměňující návrhů, kde bych eh, chtěl žádat oddělené hlasování. Všechny ty pozměňující návrhy spolu podepsala paní Wikström. Mám to vždy hlásit v příslušný okamžik, nebo to mám vše zmínit nyní? Nejjednodušší by bylo asi, když se k tomu vyjádříte v ten daný moment. Paní Regner? Já jsem jen chtěla říci, že se jedná o složku, e, která je problematická a není to jedinkrát, proto chci výslovně poděkovat sekretariátu, že hlasovací seznam jsou opravdu připraveny, že by byly k dispozici přes e, za posledních 24 e, hodin, ale přesto jsem se doslechla, že poměrně s krátkým předstihem, totiž včera odpoledne zelení a liberálové podali ty žádosti o změnu pořadí pozměňovacích návrhů. A tady přece jen se domnívám, že je to škoda. Když už jsme dostali hlasovací seznam opravdu v pátek a to tedy mělo zaznít v pátek odpoledne, případně v pondělí ráno. Takhle na poslední moment něco předkládat, to nevím. To si myslím, že bychom se spíš měli držet sami svých vlastních zásad. Když si chceme něco připravit, tak by to mělo mít eh, smysl. Paní Lichtenberger, eh, krátká připomínka. Já jsem celé pondělí, eh, pondělní dopoledne byla na cestách. Bohužel zatím ještě z letadla nemohu ani posílat maily, ani telefonovat. Stále ještě je to zakázáno, takže když nám dáte něco v pátek pozdě odpoledne a pak ještě jsme zaneprázdní, tak se to opravdu zvládnout nedá. To k tomu jen chci říct, že u takových krátkých lhůt se to problematizuje. Eh, právě u nás, kteří nemáme přímý let, kteří máme složitou cestu, kteří nebydlíme v hlavních městech, eh, to není snadné. No jo, svět se změnit nedá. Přesto hlasujeme o kompromisu 15. To je pro? Proti? Většina je pro. Přijato. A tím přecházíme k pozměnici návrhu 5. Kdo je pro? proti. To si ověříme, nebylo to jednoznačné. Das sind 15 dafür, 9 dagegen, so angenommen. Mit 15 pro, s panem Mulderem 9 proti, tedy přijato. Dobrá, když je to tedy bez pana nebo s panem Zvěvkou to bylo? Vy si to spočítejte. Dobrá, šestka Nýbel, kdo je pro? Proti, přijato. Sedmička pro, proti, přijato. Osm pro, proti, zamítnuto. Jedenáct pro, proti. To si ověříme. Jedenáctka ještě jedna. 15 dafür, 9 dagegen, das ist. Přijato 15 k 9. 10, totiž jenom ta jedna věta pro, proti, zamítnuto. Dále, devítka pro, ne? Aha, to odpadá, to je vyřízeno. Tady, tady je to opravdu jako luštit křížovku ty instrukce. Pokračujeme 14. Kde pro? Proti? To mi připadá jako přijaté. A další pozměňující návrh 13, ale ten je vyřízený. 12. E, pro? Proti? Ověřujeme. Ještě jednou hlasujete o 12. Děkujeme. E also nach wie vor einer zu viel bei der EVP. Stále ještě máte u EPP přebytek. Jeden člověk vám přebývá. Já se můžu sám spočítat, kolik nás je. 10, 11. Sind 11. Opravdu je nás 11. Wieso wäre es denn da? Wer stimmt denn da nicht mit ab? Also ich stimme nicht. Já nehlasuji. Ani vy ne. A tím pádem může pan Zvěvka hlasovat, protože Fos nehlasuje. Ano, vše je v pořádku. Hlavně, že to víme. Tedy ještě jednou, jak to dopadlo? Přijato. 12 je pro a 10 proti. 15 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijat. 17 pro, pan Engström. To je první příklad, kde bych rád, aby se odděleně hlasovalo o pozměnici návrhu 18, který by jinak odpadl, takže prostě oddělené hlasování. Dobrá, takže nejdříve sedmnáctka. Kdo je pro? O sedmnáctce hlasovat musíme a ještě jsme to neudělali. Tedy sedmnáctka. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní osmnáctka. Pro? Proti? To si ověříme ještě jednou o 18 elektronicky. 15 dafür, 9 dagegen ab. Zamítnut to Říká pan předseda, ano, spletl jsem se, tedy pat, přijato 15 oproti 9. A nyní 21 pro, proti, zamítnuto. 19 pro, proti, zamítnuto. 20. Aha, dobrá. O 20 musíme se pro, proti, Zamítnuto. 22 pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, zamítnuto. A nyní ústní, ústní pozměňující návrh paní Kastex. Paní Wikström? Bylo to přesně tak, jako hovořili všichni. Já ještě jednou od začátku. Všichni, mnozí už zmiňovali, že se jednalo o velice dlouhý proces, kterým jsme prošli, náročná cesta a podle mě je nyní obtížné zde přicházet s ústními pozměňovacími návrhy jako kdybychom všichni už dlouho nevěděli, že máme ty písemné. Takže já protestuji proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Pan Engström, vy rovněž protestujete, tak to můžeme zkrátit. Ano, já souhlasím s kolegyní Wikström. My jsme si to ještě předem vyjasnili, že když dva kolegové protestují ve výboru, tak se o tom hlasovat nemůže, tedy nehlasujeme o tom. Přecházíme k kompromisu 10 pro, proti, přijat. A jako další číslo 30 pro, proti, zamítnuto. Návrh Nýble 31 pro, proti, přijato. 32 pro, Proti? Přijato. 33 pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 11 pro? Proti? Přijat. Ústní pozměňující návrh 2. Ústní pozměňující návrh. Paní Wikström, protest? Ano, já vlastně zopakuji to, co už jsem řekla. I zde se domníváme, že tento ústní pozměňující návrh je zbytečný. A já souhlasím s paní Wingström, což znamená, že dva členové jsou proti, není to tedy připuštěno ke hlasování. 35 a 36 pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, přijat. 40 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, přijat. Kompromis 14 pro, proti, přijat. 48, to je vlastně vše už vyřízeno až do 49. 49 pro, proti. To si ověříme tedy ještě jednou o kompromis, o pozměci návrhu 49. Molda, vy jste pro nebo proti? jsme nadšení, tedy 16 pro, 6 proti, tím pádem přijato. A jako další 50 pro, proti, zamítnuto. 51 pro, proti, zamítnuto. 52 pro, proti, to si ověříme. Ještě jednou prosím o 52. dreizehn dafür. 13 pro, 9 proti, přijato 53 pro, proti, stejnou většinou přijato 54 pro, proti, zamítnuto. 55 a 56 pro, proti, to si ověříme. Ještě jednou hlasujte prosím o návrhu 55. Zamítnuto 15 proti 7. 57 pro, proti, přijato. 58 to je vyřízeno, anebo ne? Ano. 59 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijat. A teď tady máme oddělené hlasování eh, k 66. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? To si ověříme. Je to nepřehledné. Tedy ještě jednou o 67. 9 dafür, 9 dagegen. 9, 9 a 4 tedy zamítnuto. Pane Engströme? Ano. Já bych rád, aby se odděleně hlasovalo o 72, protože se domnívám, že eh, by to jinak odpadlo, kdyby ten kompromis prošel. Dobrá, takže 72 odděleně. Ale nejdřív kompromis 2 pro, proti, přijat. A nyní 72 pro, proti, zamítnuta. 73 stažen, 74 pro, proti, zamítnut. Kompromis 3 pro, proti, přijat. Osmdesát dva pro, proti, ještě jednou o 82. Kdo je pro? Proti. Řekl bych, že přece jen je to většina je pro. A nyní ústní pozměňující návrh číslo 3, paní Kastex. Ano, naši staří známí protestují, dobrá, nepřípustné. A nyní 83, 84 pro, proti. To ověříme. Myslím si, že to bude podobné jako předtím. Ne úplně. Eh, od, zamítnuto. 6, 10 a 7 byl vysek. 85 pro, proti. Zamítnuto. 86 pro, proti. Zamítnuto. 87 pro, proti. Zamítnuto. A nyní ústní pozměňující návrh číslo 4. E, eh, protestujeme znovu. Ano, máme dva členy. Není připuštěn. A e, kompromisní pozměňovací návrh 4 pro, proti, přijat. Aha, já jsem zapomněla na 88. Já se omlouvám, že ještě hlasujeme o 88. bez ústního pozměňovacího návrhu. Pro, proti, zamítnuta. A nyní už opravdu 82, ne, to ne, Kompromis čtyři. Pro, proti, přijat. 97. Pro, proti, zamítnout. Kompromis číslo 5. Pro, proti, přijat. Zase jsem na něco zapomněl, ne? 103. Pro, proti, to si ověříme. Ještě jednou prosím o návrhu 103. Elf dafür, 9 dagegen, 3 Enthaltungen. 11, 9, 3, tedy přijato. 105 pro, proti, zamítnuto. 106 pro, proti, zamítnuto. 110 pro, proti, Myslím si, že je to zamítnuto, ale ještě jednou o 110, prosím. 11 für, 12 dagegen. Zamítnuto 12 k 11. 107 pro, proti, zamítnuto. Ale pro jistotu si to ověříme. Takže ještě jednou o 107. 10 dafür, 13 dagegen ab. Zamítnuto 13 k 10. 108 pro, proti. I to ještě ověřujeme. Ještě jednou hlasujte prosím o návrhu 108. 15 dafür, 8 dagegen angenommen. 109 dafür. 109 pro. Ja, müssen wir abstimmen, ne? Ale to musíme o 109 se hlasovat, že jo? Ale jednička byla přijatá. Aha, takže to nepotřebujeme, sekretariat má pravdu. Jsme u kompromisu číslo 6. Kdo je pro? Proti. Přijat. 119, tak já to vidím pro, proti, přijat. 120 pro, proti, to si ověříme pro jistotu tedy ještě jednou o 120. Přijato 121 pro, proti. Asi přijato stejnou většinou. 122 pro, proti. Ověříme. Ještě jednou hlasujte prosím o 122. Přijato 12 k 11. Kompromis 7 pro, proti, přijat. A přecházíme k 128. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 129 pro, proti? To ověříme. Ještě jednou hlasujte o 129. 7 pro, 16 proti, zamítnuto. 130 pro, proti, zamítnuto. 131 pro, proti, zamítnuto. 132 pro, proti, to si ověříme, hlasujte o návrhu 132. 10 dafür, 10 dagegen. Zamítnuto. Remíza a 30 držej. 133 pro, proti. 13. Zamítnuto 13 k 10. 134 pro, proti. I zde to ověříme ještě jednou o 134 proti. Prosím. 14 dafür, 9 dagegen přijato 14 k 9. A nyní 135 a ostatní, kde je pro, proti, ověřujeme. Zamítnuto 13 k 10. 140 pro, proti. I to si ověříme. Příliš málo vás vedá ruce. 13 dafür, 10. Přijato 13 k 10. 141. Aha, ne, to je vyřízeno. 142. Kdo je pro? Proti? Přijat. 143 pro, proti, přijato. A jako další kompromis 8. Pro, proti, přijat. 155. Pro, proti, zamítnuto. 156 pro, proti, zamítnuto. 160 pro, Proti? Přijat. 165 eh, pro, proti? Eh, to si ověříme elektronicky. Pět pro, 13 proti, pět se zdrželo, tedy zamítnuto. 166 a ostatní pro. Proti? Asi přijato. Ale můžeme si to klidně ověřit. Dobrá. Takže ještě jednou o 166 a ostatních. Ja, eindeutig. 18 dafür. Jednoznačně pro, jednoznačně přijato 15 hlasy pro. 174 a ostatní pro, proti, zamítnuto. 158 Omlouvá se před, pan předseda 178 pro, proti, zamítnuto. 177 pro, proti, přijato. 179 pro, proti, zamítnuto. 180 a ostatní pro, proti, to si ještě ověříme.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 15 dafür, 5 dagegen. 15 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodajce. Jako další zpráva paní Regner k úřadu Evropského veřejného žalobce. Hlasujeme přímo. Aha, ještě pan kolega Speroni. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. 17 národních parlamentů zneslo námitky. Mez, proti mm, korespondenci některých aspektů v tomto nařízení a z hlediska subsidiarity. tedy znesli námitku, eh, eh, že eh, tento návrh není v souladu se subsidiaritou. Komise se nevyjádřila a nedostali jsme ani názor právní služby a to je důvod, proč navrhuji, abychom hlasování odložili až do doby, kdy budeme mít alespoň názor právní služby k této otázce subsidiarity. Děkuji. Ještě pan Karim a pak další řečník. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já sám jsem v pozici, kdy musím eh, se přidat k tomu, co řekl pan kolega Sperony. Eh, já se obávám, <clears throat> že v tomto eh, parlamentu a zejména v tomto výboru je otázka subsidiarity důležitá. Já jsem tedy v situaci, kdy si myslím, že tak, jak to zpracovala komise, to opravdu je velice nepříjemné z hlediska vytváření dobrých vztahů s národními parlamenty. Mezi našimi kolegy v národních parlamentech je velice silný pocit, že ačkoliv my je podporujeme k tomu, aby s námi spolupracovali co nejúž, nejúžeji, že když potom oni se opravdu snaží, tak jim zavíráme dveře a nemáme zájem vůbec zohlednit to, co oni říkají. Takže, pane předsedo, já jsem opravdu v situaci, kdy nevidím, jakým způsobem bychom skutečně mohli pokročit vpřed eh, v této věci, když eh, věci zůstanou tak, jak jsou a když eh, také chování komise zůstane stejné. Děkuji, Frau Regner. Děkuji, paní Regner. Ehm, vaše připomínky samozřejmě beru nesmírně vážně. Já už jsem to vlastně učinila v průběhu naší debaty. Samozřejmě, že je zejména důležité dávat bedlivý pozor na to, co míní Národní parlamentu. Přesto však navrhuji, abychom o zprávě hlasovali. My totiž máme časový plán, který e, není dán námi, ale výborem LIBE a i v tom stanovisku jsou právě vaše pochybnosti velice a obavy dobře vyjádřeny. Proto prosím, abychom hlasovali. Eh, Spravodajka je proti návrhu pana Speroniho. Hlasujeme tedy nejdříve po návrhu pana Speroniho odsunout, odložit hlasování. Kdo je pro? Tři. Kdo je proti odložení hlasování, jak navrhuje pan Plenony? Zamítnut. Tedy hlasujeme o zprávě paní Regner. Pozměňující návrh 4 pro, proti, zamítnut 5 pro, proti, zamítnuto 6 pro, proti, přijato 7. Ne, hlasujeme. Kdo je pro, proti, zamítnut 8 pro, proti, zamítnuto. 9 pro, proti, zamítnout. 10 pro, proti, ověříme desítku. Hlasujte ještě jednou o desítce, prosím. 14 dafür, 9 dagegen, keine Enthaltung angenommen. Přijato 14 k 9. 11 pro, proti, zamítnuto. 12 pro, proti, zdá se přijato. 13. S ústním pozměňujícím návrhem pana Garganyho pro, proti, zamítnut. 14 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijat. 17 pro, proti, zamítnut. 18 pro, proti, Přijat. 19 pro, proti, zamítnout. 20 pro, proti, zamítnout. 21 pro, proti, přijat. 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, rovněž přijato. 24 pro, proti, rovněž přijato. 25 pro, Proti? To si ověříme. Takže ještě jednou o 25. Asi jste nezvedli ruce všichni. F dafür 12. Zamítnuto 12 11, to bylo mé podezření, 26 pro, proti. Proti. Kdo je proti? 26. Dobře, přijato. 27 pro, proti. To si rozhodně musíme ověřit, to nebylo jednoznačné. Ještě jednou o 27, prosím. Zamítnuto 12 k 11. 28 pro, proti, přijato. 1 pro, proti. To si musíme ověřit. Asi bylo více z vás proti. Ještě jednou o pozměnci návrhu 1. Ano, 12 je proti. Pozměňovací návrh 2 pro, proti. I to si ověříme elektronicky odvojce. Zamítnuto 12 k 11. Trojka pro, proti, přijata. A nyní stanovisko jako celek. Hlasujte prosím elektronicky. 19 dafür, 4 dagegen. 19 pro, 4 proti, přijatá zpráva, blahopřeji zpravodajce a um, paní Gering, společný systém zdanění, můžeme rovnou hlasovat, ano, výborně, e, osmička pro, proti, to, 9 bodů pro, proti, zamítnuto, 10 pro, proti, zamítnuto. Jedenáctka Stašena čtyři zpravodajky pro, proti, přijato. Pět pro, proti, přijato. Sedm je tím vyřízeno. Jednička pro, proti, přijato. Kompromis jedna pro, proti, přijat. Trojka pro, proti, přijata. A stanovisko jako celek hlasujte prosím elektronicky. Dafür, 22 pro, jeden je proti, tak toto bylo přijato, blahopřeji zpravodajce. A nyní ta petice, ten dopis. Můžeme hned hlasovat rovnou? Aha, prosím, pan, pan Paška. Děkuji za slovo, vážený předsedající, chcel bych namítať. Děkuji, že mi dáváte slovo, pane předsedající. Já chci znést námitku proti tomuto textu. Hovoří o Benešových dekretech, které jsou součástí uh, uplatnění pařížské dohody o uspořádání po druhé světové válce. Evropská komise k tomuto či identickému návrhu čtyřikrát se vyjádřila a konstatovala, že není důvod se tím zabývat, protože je to uzavřený problém. Já vím, že v Německu i v Maďarsku existují síly, které se snaží spochybnit pařížské dohody a uspořádání, eh, celé uspořádání po druhé světové válce. Mrzelo by mě, kdyby právě Evropský parlament otevřel cestu k takovým procesům. Takže navrhuji, abychom tento text eh, nepředložili k hlasování. Takže je tady návrh nehlasovat o tom textu. Já pouze poukazuju na to, že jelikož nám to předal petiční výbor, já tady mám poměrně svázané ruce. Ono konec konců je to kompromis, který neudělá nic jiného, než že bude konstatovat stávající právní stav. E, tady víc není, než co už e, existuje. Takže to musíme petičnímu výboru předat, e, tuto informaci. A mně by bylo milejší, kdyby oni si to vyřídili ve vlastním kruhu, ale oni to neučinili. Oni mají tady žádost se nezabývat a prosím, hlasujte, kdo je pro. Dobrá. Jeden, dva. Kdo je pro? Proti? většina je proti, tedy hlasujeme, máme tady návrh dopisu. E, hned e, rovnou, prosím, hlasujte elektronicky. Dafür. 15 pro, 2 proti, 6 se zdrželo. Tak to jsme se tedy usnesli. Děkuji. A nyní zpráva paní. Nevím, zda nejdříve vy nebo pan Gargani. Fogli erano sfalsati, e mi era capitato prima. Eh, děkuji vám. Eh, já jsem jen chtěl říci opět, že nevím, jestli je to můj problém, ale tento eh, kompromis rady, tak ve Štrasburku nám bylo řečeno, abych řekl pravdu, je velice těžké tomu porozumět a já bych eh, o tom chtěl ještě dále přemýšlet. Eh, otázka zvýšení počtu soudců, já nevím, jestli je to potřebné kvůli množství práce. Myslím, že eh, bychom toho mohli využít k tomu, abychom dali větší moc parlamentu, tak nějak preventivně. Posílit tedy Eh, úlohu kontrolu, kontroly ze strany parlamentu, protože já nechápu, dost dobře nechápu, co vlastně rada chce říci, eh, jaký je kompromis. Paní Tajn, máte slovo k tomu. My jsme přece v pátek ten text rozeslali tak, jak nám byl předán na konci trilogu. Což znamená, že v bodech úvodního ustanovení se hovoří, že se soudci podle vhodnosti jmenují a další věc, která tam je zapsána, že nemůže být více než dva soudci na prvoinstančním soudu. Což já jsem výslovně víceméně reflektovala požadavek EPP, kterým na tom záleželo, aby to tam bylo. E, to, co jsme na posledním zasedání na výboru Jury hlasovali, nyní vypadlo. Totiž tam jsme hlasovali o tom, že poprvé by to bylo zapsáno do statutu soudního dvora, že jsou soudci jmenováni podle vhodnosti. Jinak se v tom statutu nic nemění. E, jinak e, v tom eh, v těch zásadách, které existují, se o eh, institutu vhodnosti vůbec nic nezmiňuje. Máme pak ještě na duben naplánováno hlasování o koncovém textu, eh, který byl odsouhlasen členskými státy. Ještě upozorňuji na to, že Soudce jmenují členské státy. Každý členský stát si soudce navrhne a většinou je to rutina, že si ostatní státy s ním souhlasí. Není to záležitost rady. Tedy nemáme tady takovéto politické přetahování, které musíme většinou tolerovat mezi radou a parlamentem. Tady to je úplně separátní postup. Přesto ale si myslím, že bychom si chtěli vyslechnout právní službu a já ještě sama bych si pak dovolila přednést krátký, krátký připravený příspěvek. Tedy nejdříve právní služba a potom kolega Rabkaj. Thank you, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Mm, vy jste minulý týden požádali o stanovisko právní služby. My tedy můžeme předložit zatím eh, ústně předběžné výsledky. Konkrétní otázka, kterou jste znesli, se týká toho, zda e, zákonodárce EU je právně vázan, aby navrhoval nové články 48a a 48b do e, e, statutu soudního dvora. To je otázka jmenování dalších soudců do soudního dvora. Tyto pozměňovací návrhy by vlastně znamenaly určitá kritéria pro výběr soudců. Za prvé, musíme zdůraznit, že soudci Soudního dvora nejsou jmenováni institucí EU, nýbrž společnou dohodou členských států. Na druhé straně, eh, podle právního základu článek 281 Eh, zákonodárce EU může změnit eh, status eh, soudního dvora. Toto ustanovení říká, že Evropský parlament a rada podle postupu spolurozhodování mohou změnit ustanovení statutu s výjimkou článku 1 a 64, které nejsou v našem případě relevantní. Musíme zdůraznit, že status je také i ve formě protokolu jako příloha eh, smlouvy. Je to tedy vlastně primární evropské právo, stejně platné jako smlouva. Změna statutu nemůže mít důsledek změny obsahu či eh, změny dalších eh, ustanovení smlouvy zadními dva látky. To, že soudci jsou jmenováni členskými státy, nevylučuje možnost regulovat některé aspekty této otázky v rámci primárního práva Unie. Smlouvy již obsahují celou řadu kritérií, která eh, vlastně omezují či určují rozhodování členských států při jmenování soudců, jako například nezávislost, vhodnost eh, kandidátů na soudce. Podle článku 19 odstavec 2 smlouvy EU a podle článku 254 Členské státy mohou jmenovat eh, jako soudy eh, pouze soudce eh, pro obecný soud, jejichž kompetence je nespochybnitelná a kteří splňují požadavky na výkon tohoto soudního povolání. Další kritéria mm, jsou tedy již definována v rámci evropských smluv. Články 255 o fungování, smlouvy o fungování EU, eh, také na základě smlouvy hovoří o panelu profesionálů Eh, kteří posoudí eh, schopnost soudců vykonávat tuto funkci. Nemůže být vyloučeno, podle našeho názoru, že zákondárce EU má pravomoc eh, vložit do statutu další aspekty, další kritéria pro jmenování soudců za podmínky, že taková ustanovení nebudou neslučitelná s dalšími ustanoveními smlouvy zejména s článkem 19 odstavec 2 smlouvy EU a odstavcem 254, o kterých jsem se již zmínil. A teď text parlamentu navrhuje některé změny ve statu, které se snaží zaručit, aby další soudci byli jmenováni výlučně na základě profesní vhodnosti, e, bez ohledu na e, členský stát původu podle článku, tedy ustanovujícím o panelu v eh, článku 254. Tyto pozměvací návrhy respektují právo členských států jmenovat soudce. Není to neslučitelné s dalšími ustanoveními smlouvy. Zejména členské státy musí mm, tedy jmenovat soudce a eh, konečné rozhodnutí Další článek, který se snaží parlament vnést do statutu, potvrzuje právo členských států jmenovat uh, soudce a plně respektuje pravomoce členských států. Navržený nový článek 48b stanovuje, cituji, Další soudci budou jmenováni bez ohledu na eh, členský stát původu nominovaných kandidátů. Eh, zdá se, že toto ustanovení není neslučitelné eh, s smlouvami. Článek 19 smlouvy pouze říká, že soud bude zahrnovat alespoň jednoho soudce z každého členského státu. Jestliže tato podmínka je stanovena, pak smlouva eh, nevylučuje, že tady mohou být i jiná kritéria pro výběr dalších soudců. Na druhé straně Druhý odstavec nového článku 48b týkající se možnosti eh, odcházejících soudců být nominováni to se zdá, že vytváří určitý právní problém. Podle naší analýzy eh, tento druhý odstavec se eh, netýká nebo nepodrobuje té logice jmenování soudců jakožto nezávislého rozhodnutí členských států. Zdá se, že to není úplně Vlín je eh, s tou možností soudců jmenovat sami sebe. A konečně třetí odstavec navrhovaného článku 48b hovoří nebo poskytuje nástroj pro jmenování dalších soudců podle článku 254 panel musí vyjádřit svou názor o vhodnosti soudců a schopnosti vykonávat tuto funkci. A tady vytvořit seznám kandidátů podle eh, nejvyšší vhodnosti. Eh, tedy postup podle článku 254, který se týká jmenování soudců do soudního dvora a do obecného soudu v každém případě takto platí. I když se tady přidávají určité podrobnosti k eh, chování panelu a také se tam vytváří povinnost vytvořit seznam kandidátů podle největší vhodnosti, Zdá se, že to ne, eh, ovlivňuje eh, pravomoc členských států konečně rozhodnout. Podle tedy této analýzy jsme došli k tomuto závěru. Za prvé, Pozměňovací návrh ve statutech, tak jak to je schváleno eh, unijním legislativem podle článku 251, nesmí být v rozporu s ustanovením smluv, zejména s článkem 19 eh, Evropské smlouvy a článkem 254 smlouvy o fungování EU. Za druhé, nový odstavec 48b, eh, odstavec 2, eh, tak jak navrženo eh, v textu parlamentu, jak se zdá, neodpovídá logice samostatného jmenování soudců členskými státy. Další návrhy parlamentu sami o sobě, tedy per se, se zdá, že nejsou v rozporu s ustanovením smlouvy o jmenování soudců do soudního dvora. Děkuji. Děkuji. Já bych rád ještě sdělil výboru, že včera jsem eh, debatoval o panu, s panem předsedou Skůry a jde o to, že se musí vše vyřešit co nejrychleji, protože soud má obrovský vzestup počtu problematických záležitostí, eh, hrozí téměř zahalcení. Pan kolega Rabkaj. Já chápu, že eh, soudní dvůr má velkou potřebu se zabývat tou dlouhou frontou a nechci proti eh, modernizaci a proti tomu, že musí nějaké řešení nastat říct nic. Ale to, co jsme si zrovna vyslechli, to je jednoznačné i já, i, i ano, i ne. A zde si dovolím určitou námitku. My jsme ve čtvrtek dali příkaz, aby vznikl právní posudek k takto složité záležitosti a chceme ho nyní. E, samozřejmě to může být dobré a může to být ale i velice prozatímní. E, právě nám bylo řečeno, že toto mínění je předběžné. Takže jak my máme rozhodnout, když máme jenom něco prozatímního či předběžného? Já sice chápu, že to nemohlo dopadnout jinak, ale na druhé straně to předběžné mínění by vlastně mohlo říct i něco jiného. Někdo nám říká, můžeme na to pohlížet tak či onak. Takže si z toho vybírejme. A druhá věc, ono to vše může ladit, já nemám nic proti tomu, že samozřejmě členský stát má právo soudce jmenovat, ale nařízení, které se toho týká a které určuje eh, ty podmínky, to je pravomoc parlamentu a rady. Takže nemůžeme argumentovat tím, že mají členské státy právo si jmenovat soudce, takže si mohou dělat, co chtějí. Ono to přece takto nejde. My neustále tvoříme normy právní, eh, které eh, ukládají členským státům něco dělat, ale my jsme eh, autory toho nařízení, Jím se musí členský stát řídit a to se děje Neustále. A třetí záležitost, která je podle mě zdrojem problémů. Já vám, paní Tajn, nechci nic vyčítat, ale e, vaše vnímání, a já jsem si to vyslechl, to není otázka překladu ani tlumočení, rada nám sdělila. Tak to vy to říkáte. A my nyní vyčkáme, co nám rada sdělí definitivně. No, já rozhodně bych tady se nesnažil z toho dělat virvál, kdyby šlo pouze o to, že rada eh, pokusí se, když zjistí, že Lisabonská smlouva dává parlamentu více pravomocí, že se, jakmile to zjistí, bude snažit zadními vrátky nám ty pravomoci znovu odebrat. To jsme už zjistili u těch aktů v přenesené pravomoci, u těch delegovaných aktů a mm, u těch prováděcích aktů a a mě zajímá, jak jsou voleni úředníci na radě. Ty totiž se pokoušejí v tom krátkém období, které máme do dubna, nás postavit před hotovou věc. A já nepřeháním. A to je otázka, která nyní musí být řešena na politické úrovni. To musí si vzít politici, aby se tím zabývali. Já, když jsem v minulosti byl jiného e, názoru, totiž, že se to má odložit to hlasování. A pak jsem změnil názor, protože eh, na, pak to vypadá, že bych nerozuměl eh, tomu, že tam jsou problémy. Nyní tedy už říkám, ano, máme možnost rozhodnout, zároveň ale máme možnost to i odložit. Takže je to otázka, zda máme možnost se tím zabývat a zda máme možnost si schladit hlavou, eh, pak by se hlasovalo nikoli v březnu, ale v dubnu. Pokud by se výbor většinově shodl na tom, že se musíme nějak tím vším probojovat, tak i s tím bych souhlasit, ale pak chci říct jednu věc v takovém případě nikoli pouze jako koordinátor své politické skupiny, protože já v té věci koordinátor nejsem, tím je pan Berlinguer a paní Regner a já jsem to s ní už eh, dohodl, ale říkám to jako místo předseda své politické frakce. Já jsem zodpovědný za interinstitucionální svazy, vztahy. A pokud to necháme projít, tak je jasné, že nechceme samozřejmě eh, házet klacky pod nohy ničemu, ale pak se nám to dostane na politické úrovni znovu. A já eh, jsem už to signalizoval, že nejen to, ale celá problematika soudního dvoru. A já si doufám a prosím, aby se tím zabývali i ostatní politické skupiny a aby se to stalo tématem i e, konference předsedů, totiž obecně, že rada e, bezostyšně se snaží nám odebírat naše pravomoci, naše práva a já jsem proti. Já už tady jsem 20 let. Všichni vědí, že já z vlastní vůle už od 20 let končím, 20 let stačilo, vždy jsem za parlament a práva našich poslanců bojoval a nechci, aby se mi na závěr najednou znovu um, ukázalo, že se nám něco um, odmítá. Eh, to, jak se to rozhodne, je jedna věc, ale politická debata zde nesmí chybět. Takže ano, zkusme to nechat, abychom zjistili, jak to bude dále pokračovat a um, samozřejmě ještě můžeme mít i analýzu um, ze strany středního dvora. Děkuji, pan kolega Zvěvka a pak pan Karlot, pan Gargani. A já jen chci upozornit na to, že teoreticky tady jsme kvůli hlasování, takže nevím, jestli má cenu tady rozproudit tu diskusi takto široce. Pan kolega Zgevka, děkuji, pane předsedo. Vyslechl jsem si Bernardovo velice eh, procítěné vystoupení. Samozřejmě má nepochybně pravdu, ale eh, na jaké legislativní etapě vy se nyní nacházíme? Ehm, my jsme přece zprávu paní kolegyně Taj odhlasovali a na základě této zprávy, aniž bychom ještě hlasovali o e, finálním způsobem, tak jsme si dali mandál a vyjedna, mandát a vyjednáváme s radou. Já nemám nic proti, aby se ta diskuse vedla i na politické úrovni a aby se vedla i v rámci politických skupin. Já nemám důvod e, jakým, jakýmkoliv způsobem snažit se předvídat, že nás rada bude nutit k čemukoliv. My přece můžeme zamítnout to, s čím ona přijde. Tady nejde o to, že rada nás dotlačí ke zdi. Tady si myslím, Bernarde, že to trochu přeháníš. My přece vždy můžeme říct ne. Samozřejmě, že institucionální smlouvy a péče parlamentu o to, aby si chránila své výsady, to je oprávněné. Ale proč dnes chceme hlasovat o zprávě tajn? Totiž proto, abychom radě ukázali, jak jsme odhodláni eh, pomoci soudnímu dvoru, což ale neznamená, že se chceme ve všem a v každém ohledu vzdát. To, s čím přišla dnes právní služba, podle mě ani eh, nic jiného se nedozvíme v písemném stanovisku. V podstatě to jsou zcela jasná vodítka, která jsme si vyslechli. A to není vůbec v nesouladu s tím, co připravila Alexandra. Takže se zkusme zamyslet, oč nám jde pouze o otázku politické debaty, anebo o to, aby každý prvek v tomto postupu byl příslušným způsobem uplatněn. Vše je ještě možné. Stále ještě se jedná o první čtení a já chci připomenout, že pokud Rada do března nepřijde s žádným dokumentem, tak my prostě v Dubnu o tom hlasovat nebudeme. Celý ten projekt padá a vše bude znovu započato až novým parlamentem. Tak toto e, ve skutečnosti vypadá. Paní Lichtenberga, a prosím stručně. Já budu stručná. Já sdílím zlobu pana kolegy Rabkaje. Ono se to totiž opakuje i u jiných témat, ale musí být e, na slunce jasné, že strategie rady opravdu patří na politickou úroveň. A to pak musí, eh, musíme toho dosáhnout i v plénu a vést tuto eh, diskusi i v plénu. To již není téma pouze pro výbor jury. To je téma, které musí mít na paměti a o které musí se zajímat každý kolega poslanec. Totiž zdá se opravdu z vlastní vůli eh, smíříme s tím, že budeme marginalizováni. Já bych chtěl abychom o tom diskutovali. Já jsem spokojen. Odevzdávám se vaší vůli a vidím, že to je naléhavé a nechci předtím nějakým způsobem unikat. Ale souhlasím také s kolegou Rabkajem. Včera jsem s tím nesouhlasil a dnes se mohu podepsat pod jeho vystoupení. Možná některé podrobnosti mi unikají, neměl jsem možnost uh, to nějakým způsobem zkoumat, ale to, co říká právní služba, tak existuje rozpor mezi smlouvou, pokud jde o eh, výsady rady a vyjádřením rady, tedy navýšení počtu soudců, jak budou soudci vybíráni, podle jakých eh, modalit. A je tu tedy určitý rozpor, ale věřím vám a nechám vás vybrat podle toho, co zde zaznělo a věřím, že to využijeme, abychom získali větší kompetence pro parlament. No, e, Samozřejmě vystupuje jménem soudního dvora. Nikoli, abych se zapojil do politické diskuse která je naprosto pochopitelná a legitimní mezi oběma zákonodárci, ale to, co mohu přinést eh, do diskuse, je, že chci připomenout, že tento návrh soudního dvora eh, byl zaslán před eh, třemi lety v březnu 2011 a soudní dvůr získal souhlas výboru Jury Evropského parlamentu. Dlouho jsme jednali s vládami, protože to je zcela ojedinělá věc. Je to jenom částečně záležitost vlád, ale je to hrady, je to záležitost vlád. Vlády vybírají kandidáty a jmenují kandidáty. a situace se v tribunálu situace zhoršila, přesně tak, jak soud předpokládá. V roce 2013 Počet eh, věcí, které napadly, dosáhly eh, rekordu. 1989, 789 věcí a nyní máme přes 1300 věcí, které byly předloženy soudu. A v rozhodnutí Gascoigne Kandrian rozhodla, že doba řízení před soudem eh, porušuje článek 48 odstavec 2 charty základních práv, což dává stranám možnost požádat odškodnění od instituce. Soudní dvůr Evropská unie ve chvíli, kdy Evropská unie se připojí k Evropské deklaraci o lidských právech. Tedy situace je dramatická a dospěli jsme do situace, kdy konečně došlo k eh, novému přístupu ze strany Rady díky tomu, že se budou konat brzy evropské volby, abychom se mohli ubírat eh, tím směrem, který si přeje parlament, jak se domnívám a také na základě podmínek, které si přeje soud a parlament, pokud jde o kritéria pro výběr soudců. Já jsem se zúčastnil trialogu ve Štrasburku minulý týden a viděl jsem v této obtížné rozpravě, kde jsem byl pozorovatelem svým způsobem, viděl jsem, jak předsednictví rady mělo potíže eh, zapracovat do nařízení v úvodních ustanoveních některé věci, které zatím nebyly nikde uvedeny. Nikdy více než dva soudce na jeden členský stát a také eh, tedy zásluhy kandidátů jako základní kritérium pro výběr. Tedy máme velmi krátkou dobu na to, abychom dotáhli do konce po třech letech eh, tento proces. A jedna věc je důležitá. Evropský parlament eh, si ponechá veškeré pravomoci, protože plénum v Dubnu bude moci potvrdit eh, změnu statutu soudního dvora. Myslím, že eh, vše je dostupné, abychom uspěli a minimálně pro soudní dvůr mm, myslím, že nalezneme podporu eh, výboru Jury. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, prosím. Vážení kolegové, já přece jen bych chtěla poprosit, že když jste na zasedání výboru Jury, tak eh, rozlišujte mezi obyčejným, řeknu, normálním spolurozhodováním, kde máme radu a parlament, a tím politickým bojem o moc, který se zde koná, a těmi eh, speciálními eh, postupy, kde přece jen jde o primární právo, kde právě členské státy sami mají výhradní pravomoc ke jmenování soudců, nikoli rada. Právní posudek je jednoznačný sice, ale překvapivý v tom smyslu, že tam právní služba hovořila o článku 48b2, by mohl porušovat to, s čím my přicházíme, takže my eh, jakoby porušujeme eh, právo, které je nadřazené a že v normálním spolurozhodování s radou by se to mohlo změnit, ale to pouze v případě, kdybychom si byli zajedno v tom, a že nebudeme z naše právní námitky a například postup jmenování, když by členské státy se do toho chtěli zapojit. V následující jmenování nejde o nic víc ani míň, než o otázku vinen či nevinen Jde o to, zda budeme už v létě mít dodatečné soudce, protože tam bude e, znovu se řešit e, námitka proti zdlouhavému řízení. Já, když jsem navrhla, že by se soudce jmenovali podle zásluh nebo vhodnosti, tak se to zdálo revoluční. Někteří mě nechtěli vůbec následovat v tom uvažování. Evropský parlament e, by to měl vysvětlit vyslat jako politické poselství. Sami jsme nevěřili, že se to podaří prosadit a já jako zpravodajka jsem od začátku poukazovala na to, že pokud členské státy se shodnou na určitém principu jmenování, tak bychom mohli to zapsat do statusu. Um, uh, volba eh, kritérií eh, zapsání ho, tam není žádná možnost, protože se tam nic o sestavení soudního dvora neříká ve statusu soudního dvora. Nám jde o to, aby za prvé vůbec jsme se dobrali k dodatečným soudcům. In tam byly členské státy, které byly proti. Za druhé, aby volba kritéria bude eh, v um, úvodním ustanovení. Jinak takže tam rovněž bude, že v žádném případě nemůžou být více než dva soudci z jedné členské státy a že v plénu se nebude hlasovat, pokud nebudeme mít plné znění textu dohody, kde bude i to, na čem se shodli. A že Evropský parlament bude e, dá tedy svolení k hlasování v Dubnu, pokud se členské státy do této doby uh, Eh, rozhodnou eh, definitivně rovněž ve věci posledního slova a tak, aby se mohli v dostatečným předsím, aby se mohli i naše politické skupiny ještě mezi tím dohodnout. Eh, kdo nechce dnes hlasovat, aby občané se dozvěděli, proč nemáme víc soudců, proč nelze jmenovat soudce podle nějakého jasného principu, tak nevím, jak jim to vysvětlíme a proto já vás prosím, abyste přece jen hlasovali. Takže zpravodajka navrhuje, abychom přece jen dnes hlasovali, já se k ní připojuji. Um, je to samozřejmě vše na frakcích a e, na tom, jak bude podmíněno to hlasování v plénu. Pan Zvěvka se rovněž zmínil o tom, že se to ještě bude probírat i na půdě politických skupin. Je to v určitém smyslu politický problém. Vše se musí odehrát do dubna a i rada musí přispět svým dílem. Ještě pan Rabkaj, jednou větou. Já jsem na začátku řekl, že e, to je cesta, kterou jsem ochoten jít, ale nebudu nasledovat len tak někoho z nějakého členského státu nebo z rady, který se na sebe bude brát jen tak odpovědnost. Totiž eh, odpovědnost je na těch, eh, kteří tady nemají házet klacky pod nohy všemu. Takže to byla jedna věta. A jinak akceptuji to, eh, že tam nebude automatismus, že tam nejde o to, že ať rada předloží cokoliv, tak já s tím automaticky budu souhlasit. Takto to bylo ve sdělení možná i ve zkrácené podobě, ale jasné je, že když my s něčím souhlasíme, tak to dáváme e, tomu možnost, aby se to řešilo dál, ale to neznamená paušální souhlas s čímkoliv, s čím rada by přišla. Dobrá, bereme to jako stanovisko socialistů a demokratů a nyní hlasujeme přímo elektronicky. Zahajuji hlasování. Thank you. 22 keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. 22 eh, pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, srdečně blahopřeji zpravodajce. A nyní eh, zasedání eh, bez přítomnosti veřejnosti a my chvilku vyčkáme, než se